Uh, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. The necessary item to open the... Tak, výborně, teď už tady mám paličku, takže můžeme začít zasedat. Dobré odpoledne všem. Zahájíme dnešní odpolední zasedání v rámci výboru Libe. Máme tři body na pořadu jednání. Jednak eh, Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech, eh, kde je zpravodajem pan Melo, poté rozprava ohledně situace v Maďarsku za přítomnosti paní Françoise Lebail, eh, generální ředitelky pro spravedlnost eh, z komise. A jako poslední bod eh, zde máme položku po víceletém rámci pro agenturu pro základní práva EU na období 2013 až 2017. Vzhledem k tomu, že předseda našeho výboru dnes odpoledne není přítomen, budu jej já zastupovat a budu předsedat. Nicméně eh, rovnou upozorňuji na to, eh, že jako běžná členka výboru Libe se chci vyjádřit k bodu o Maďarsku, takže k tomuto intervenčnímu bodu předám pak eh, předsedání Sophie Itveld, tak aby nedošlo k žádným problémům. Dobrá, takže zahájíme diskusi o prvním bodu. Je to tedy Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech. Toto se týká velice zásadní otázky toho, eh, jak, bude jak má probíhat vzájemné uznávání vyšetřovacích opatření v oblasti různých národních, konstitučních a právních tradic eh, ohledně kriminálních trestních věcí. Rada přijala eh, částečný všeobecný přístup minulý červen a všeobecný přístup na konci prosince. Dnes tady máme pana Mela, který před, přednese návrh své zprávy. Eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 31.1. v 17 hodin. Pane Melo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Eh, toto téma je velice, velice důležité a značně kontroverzní. Víme, že prohloubení tohoto evropského procesu bylo zahájeno v rámci zajištění volného pohybu osoba zboží. Nicméně eh, spravedlnost je vždy suverénní záležitost jednotlivých členských států. Ovšem eh, Vzhledem eh, k těmto všem opatřením se spravedlnost stala jaksi méně efektivní, vzhledem k tomu, že policejní eh, sbory a detektivové nemohou přecházet přeshraničně mezi jednotlivými členskými státy, aby odváděli práci, za kterou jsou placeni. Eh, I přesto však musíme zajistit, že Evropa bude i nadále geografickým celkem spravedlnosti a že volný pohyb zboží a osob nebude znamenat zvýšení kriminality. Takže první výzva v rámci této iniciativy je to, že na jednu stranu musíme zajistit efektivní eh, trestní řízení eh, v celé Evropské unii a na druhou stranu musíme zajistit, že nebudeme podkopávat spravedlnost jakožto eh, oblast plně pod kontrolou jednotlivých, jednotlivých členských států a nebudeme nijak vyhrocovat právní nebo ústavní rozdíly mezi jednotlivými státy. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů eh, doufám, že eh, vyřeším, odstraním většinu problémů, které se objevily v souvislosti s tímto tématem. Mnoho Eh, kolegů, celá řada kolegů eh, se mnou souhlasila v celé řadě bodů a eh, hodně kolegů také přispělo velice důležitými poznámkami, poznámkami k tomuto tématu, poznámkami o policejních zborech a tak dále. Někteří kolegové měli obavy, pokud jde o rozsah působnosti tohoto opatření. Myslím, že tyto obavy už jsme odstranili. Teď, eh, pro ty kolegy, kteří neměli dost času přečíst si můj návrh, dovolte, abych vám vysvětlil ty hlavní jeho body. Tento návrh je založen na eh, rozhodnutí kompetentního eh, kompetentního právního subjektu v členském státu a celý koncept spočívá v tom, že se umožní to, aby eh, se určité trestně právní, určitá trestně právní opatření přijímala i v jiných členských státech na základě tzv. principu vzájemného uznávání. Nevím, jestli se mi to podařilo, každopádně jsem se ale pokusil zajistit, že provádění tohoto velice důležitého principu, toho principu vzájemného uznávání, ne bude kolidovat eh, s právními nebo ústavními rozdíly mezi členskými státy, protože pokud by to tak bylo, byl by celý tento princip naprosto zbytečný. A mnoho kolegů a kolegyň se ze začátku obávalo toho, že v každém členském státě nějaký právní nebo justiční subjekt dříve nebo později do tohoto procesu zasáhne a vstoupí. Ale myslím si, že tento kontroverzní bod se nám podařilo již rozřešit. Eh, například tedy by se nemělo asi stávat to, že nějaký policejní úřad eh, zadá vyšetřování v jiném členském státu nebo hledání důkazů nebo dokumentace. Eh, to nemohou udělat, aniž by Eh, došlo k intervenci nějakého právně, legislat, právně justičního tělesa. A rovněž zde máme celou řadu bodů, na základě kterých lze odmítnout tuto spolupráci, což má za cíl chránit členské státy mezi jakým, před jakýmikoliv porušeními ústavních eh, ustanovení ústavy nebo jiných právních eh, předpisů. Dovolte mi příklad. Hned jedna z prvních položek na tomto seznamu je to, Ehm, ten takzvaný princip eh, double jeopardy, což v podstatě znamená, že nikdo nemůže být předvolán k soudu za jeden zločin dvakrát což je princip garantovaný v celé Evropské unii a je to jeden ze zcela konkrétních důvodů pro odmítnutí eh, veškerých takovýchto žádostí. Za další eh, je zde povinnost uspokojit takovouto žádost, pokud ten údajný trestný čin není trestným činem eh, v eh, té druhé členské zemi. To znamená, že v jedné členské zemi to trestný čin je a v jiné ne, což znamená, že ta druhá, kde to trestný čin není, může odmítnout provádění jakéhokoliv trestně právního řízení nebo poskytování důkazního materiálu. Pak tady máme tr- princip teritoriality. Musí být zcela jasné, že nějaký zločin se odehrává nebo se odehrál eh, ve, v tom státě A, dejme tomu. A eh, to musí pak odpovídat závazkům ve státě B, to znamená, snažíme se zohlednit různé právní systémy v jednotlivých členských státech. Kromě toho eh, jsem přijal i návrhy, pozměňovací návrhy kolegů zejména ze severských zemí, kteří se velice často zmiňovali o nepatřičnosti jakéhokoliv omezování svobody projevu nebo svobody médií. Jsou to země, jako je například Švédsko, kde eh, tato pravidla jsou naprosto jasná a naprosto konkrétní. Takže i tato pojistka byla do návrhu zapracována pokud eh, máme nějaká základní práva, která jsou například uvedena v chartě základních práv nebo v úmluvě o lidských právech EU, nebo dokonce i v eh, případě, kdy nějaké opatření bylo, eh, bylo uplatněno soudcem, tak je takovýto požadavek neplatný a lze se mu vyhnout tím zajišťujeme eh, respektování základních práv podle ústav jednotlivých členských států. Teď eh, na závěr bych chtěl promluvit o harmonogramu. Eh, ten už je jasně stanoven, protože Eh, pokud eh, nějaký harmonogram nemáme, tak nelze uplatňovat právo, protože tím lze podkopat, zcela, zcela vážně podkopat jakékoliv právní šetření, pokud například nelze získat důkazní materiál v rámci jasně stanoveného časového, časového období. Ehm, já si myslím, že určitě si dovedeme představit příklady přeshraničních zločinů, kdy vzhledem k nedodržení termínu v důsledku požadavků a žádostí o eh, důkazní materiál i přes intervence Eurojustu byly celé případy eh, v podstatě, v podstatě eh, nedotaženy dokonce a vyšuměly. Eh, máme zde 30-denní stanovený eh, časový limit od obdržení takovéhoto požadavku na reagování. Eh, nicméně ta země příjemce může požádat o prodloužení tohoto termínu, pokud dokáže poskytnout dostatečné odůvodnění takovéto žádosti o prodloužení. Já si myslím, paní předsedkyně, že víc snad dodávat nemusím. Velice se těším na názory a komentáře kolegů Zejména se těším na připomínky stínových zpravodajů, rady a komise. Doufám, že se nám podaří tento projekt eh, dotáhnout do šťastného konce. Myslím si, že to bude velice užitečné při boji proti kriminalitě v celé Evropě. Děkujeme vám mnohokrát, pane Melo. Než dám slovo kolegům a zahájím rozpravu, ráda bych požádala radu a komisi, zda chtějí vystoupit. Rada, ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jste zmínila, rada eh, dosáhla eh, všeobecného přístupu na zasedání rady v prosinci a velice se těšíme na zahájení rozprav eh, na toto téma. Návrh zprávy jsme obdrželi teprve včera od pana zpravodaje, ale na první pohled jej vnímáme velice kladně. Vidíme, že tato zpráva obsahuje celou řadu velice důležitých prvků, které odpovídají obsahu jednání na půdě rady. Například eh, to zmíněné začlenění eh, principu proporcionality a eh, požadavek na to, Eh, že ten eh, stát, který má vydat vyšetřovací příkaz, zajistí, že ten vyšetřovací příkaz bude vydán. Eh, to je něco, co je, co je zahrnuto i ve všeobecných závěrech Rady z prosince. A rovněž vítáme i ty návrhy na zajištění přístupu k právním nápravním opatřením. A kromě toho je jasné, že i v jiných tématech možná bude zapotřebí ještě další diskuse. Pan zpravodaj například zmínil eh, zapojení justičních institucí eh, do celého tohoto tématu. To je, myslím, něco, co si zaslouží ještě další práci. A eh, dále dodatečné důvody pro odmítání vyhovění takovýmto, takovýmto příkazům, například to dvojí penalizace, ta double jeopardy ale celkově vzato v radě tento návrh zprávy vítáme s otevřenou náručí, těšíme se na rozpravu a na vyjednávání v nejbližší budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji a nyní za komisi chce někdo promluvit? Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jménem komise bych chtěl poděkovat panu Milo, zpravodaji, a chtěl bych říci, že stejně jako předsednictví, jsme byli, my jsme velice potěšeni tímto dokumentem, myslíme si, že je to dobrý základ pro diskuzi eh, pro, mezi institucemi. Komise sdílí stanovisko pana Milo k tomu, že EU je velmi důležitým opatřením, které má vylepšit soudní spolupráci v trestních záležitostech a eh, které zapadá do kontextu vytvoření skutečného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 prostoru spravedlnosti, eh, tak aby se řešily současné výzvy a především organizovaný zločin. Tento prostor spravedlnosti eh, spočívá na principu vzájemného uznávání, na eh, vzájemné důvěře a to je úhelný kámen spolupráce mezi členskými státy. Usnadnit získávání důkazů, tak jak o to usiluje EIO, je velice důležité a bylo to zdůrazněno také zpravodajem. Je to důležité proto, aby trestní řízení probíhalo hladce. Je eh, jasné, že soudci a žalobci musí v Evropě stále užeji spolupracovat, aby chránili občany a eh, aby eh, naplňovali práva obětí. Evropská komise se donívá, aby trestní justiční spolupráce byla užitečná a efektivní, stejně jako EIO, evropský vyšetřovací příkaz a aby byly dodrženy rozumné lhuty, jak zmiňuje zpravodaj, musí být spolupráce velmi plynulá, co nejplynulejší a evropský vyšetřovací příkaz by měl znamenat skutečný pokrok eh, oproti současnému eh, rámci režimu, eh, kde vlastně se státy můžou rozhodnout případ od případu, jestli budou spolupracovat nebo ne. Vzájemné uznávání tedy vychází mezi důvěrou, mezi partnery na společných hodnotách, hodnotách společenství, na hodnotách ochrany základních práv a spolehlivém systému justice. Požadavek eh, na vyšetřovací příkaz by měl být uznán co nejrychleji bez formalit, aniž by se obětovala procesní práva, základní práva podezřelých a e, obviněných. Evropský eh, vyšetřovací příkaz má také obsahovat specifická ustanovení pro vyšetřovací úkony, eh, jako v kapitole 4. Jde o moderní eh, vyšetřovací postupy, bez kterých se dnes neobejdeme, například informace o bankovních účtech. Komise plně sdílí stanovisko zpravodaje Donívá se, že procesní pravidla osob, které jsou podezírané nebo obviněné, jsou velmi důležité. A e, proto Eh, chce eh, tyto věci v nástroji zohlednit. Komise také připomíná v této souvislosti, že všechna opatření cestovní mapy, eh, pokud jde například o směrnici o nárok na, na o přístup k obhájci, má zajistit rámec procesních práv v rámci kterých bude předkládán požadavek o evropský vyšetřovací příkaz. Komise a rada eh, hm, vlastně doufají, že tady bude nalezena dobrá rovnováha pro společný prostor spravedlnosti. Děkuji. Obracím se na kolegy a eh, nyní můžeme diskutovat. Mám tady šest řečníků, pan Kročeta. Mr. Coelho, Mr. Foss and Mrs. Intfeld. Mr. Kročeta first. Pan Kročeta. Grazie. Ehm, io visto che... Děkuji mnohokrát. Zpráva kolegy Mela eh, se zaobírá otázkami které eh, se netýkají eh, pouze eh, skupiny SAD. My bychom si bývali přáli, aby tam bylo zakotveno více co do ochrany práv eh, občanů. Eh, my považujeme tento mm, vyšetřovací příkaz za velice důležitou záležitost, eh, protože je na snadě, že lze zabránit tomu, aby bylo mnoho obviněných pronásledováno právě protože tady ještě existuje nedostatečná spolupráce na úrovni soudců a policejních úřadů policejních orgánů. Pardon. Je to nový právní nástroj, který se opírá o vzájemné uznávání. To tedy znamená, že každá země uznává, že i ta druhá strana, druhá země jedná správně. A toto hodnocení se mi jeví být poněkud přehnaným. Neboť Takovéto hodnocení se mi zdá být příliš krátkozraké. V dokumentu rady není zaručeno, že budou chráněna práva občanů a že budou chráněna i základní práva. Víme, že ve všech legislativách všech evropských států se zákony liší. A jak se tedy chovat v takových otázkách i vůči tisku? Podívejme se například na Maďarsko kde existují problémy týkající se věrohodnosti. <clears throat> Bude-li totiž existovat takový eh, vyšetřovací příkaz eh, eh, ze strany Maďarska a bude se, může se týkat porušování základních práv občanů v jiném státě. A pan Melo Eh, sice jmenoval eh, odpovídající nástroje, které lze použít. Eh, my jsme si kladli tyto otázky od samého počátku. Domníváme se, že to musí vzejít z justičního orgánu. Nemůže to být prostě jen tak nějaký policejní úředník z nějakého státu a požadovat od policejního orgánu v jiné zemi něco, aniž to bylo přeskoumáno soudcem. Eh, protože to by znamenalo návrat k policejnímu státu a neznamenalo by to justiční spolupráci, ale přímo opak liberálního přístupu a liberální zásady, eh, kterou vyznáváme jako evropskou. Musel by to být alespoň soudce, který by vystavil takovouto žádost. A poté, kdo bude provádět eh, tento příkaz, kdo bude vydávat stát, No dobře, Budou-li v jedné zemi existovat určité zákony, je třeba se jimi řídit. No to je báječné. Ale zákony, eh, které se zase musí dodržovat v jiné zemi, kdo to bude hodnotit? Je tady nějaká instituce, která to bude hodnotit? Nikoliv. Je to síla zákona či právo vyplývající ze zákona každého jednotlivého státu a v Evropě platí zásada, že zákony nemohou být nelegitimní, ale mohlo by to eventuálně znamenat také zasahování do legislativy jiného státu, čili tady eh, se musíme snažit pochopit, eh, o jaká práva se vlastně jedná, nebo na jakém právu a základu se zakládá to vyšetřování jako takové. A kdo by se eventuálně mohl odvolat. Vždyť právo na odvolání je patří také k základním právům. Pakliže ku příkladu maďarský či italský či řecký soudce Eh, pak, to bude probíhat mezi <clears throat> třeba Anglií a Maďarskem, bude nesmírně obtížné řešit ty otázky právní pomoci, protože všichni velice dobře víme, že třeba by tady byly nastoleny paritní poměry. Domnívám se, že tady bych prostě, <clears throat> tady musíme oddělovat zrno od plev. Eh, u určitých kriminálních činů, zejména v případě mafie. Musíme dávat veliký pozor na to, jak se to bude provádět, protože tady musí platit nedotknutelnost osobnosti a musí existovat také určité signály varování. Jasné je, že usilujeme o maximální spolupráci Eh, v tomto vyšetřovacím příkazu. Velice pozitivně vítáme, že Rada se tady chopila své iniciativy. Uznáváme, <clears throat> že pan zpravodaj <clears throat> vykonal mnoho práce, ale přece jenom tady zůstávají ještě některé otázky otevřeny týkající základních zásad. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Albrecht. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. I speak German. Budu mluvit německy. Nejprve chci velice poděkovat panu zpravodajovi Melovi. Tato zpráva je skutečně velice dobrým, správným krokem a dobré je, že o tom můžeme teď diskutovat. Protože rada v současné době se snaží se dohodnout a my bychom měli v Evropském parlamentu také dospět k jednotnému postoji a signalizovat radě, jakým směrem se náš postoj bude ubírat. Možná ještě jednou informaci. Eh, chtěl bych říci, že se mi zdá velice dobré, že otázky, které zde zazněly, otázky proporcionality, Eh, se zohledňují ve zprávě. To považuji za velice dobré. A potom ještě některé poznámky, o čem bychom rozhodně měli hovořit. Pan Kočata tady už něco z toho řekl. <clears throat> Myslím si, že u proporcionality a u základních práv ehm, bychom měli ještě něco doplnit. Já bych se zasazoval o to, aby se tady zavedl odstavec týkající se main offenses, to znamená nepatrnější trestné činy, které by neměly být součástí tohoto balíčku, protože stále ještě máme problém a domnívám se, že to je obecný problém, eh, o kterém se zde stále hovoří, že tady máme nesouměrnost vzájemného uznávání a vytváření minimálních standardů. Proto bych eh, měl, byl rád, kdybychom o tohoto vyšetřovacího příkazu eh, se soustředili skutečně na zcela jasně popsanou oblast, a zejména důvody pro odmítnutí mohly popsat poněkud jasněji, proč provádějící stát může třeba odmítnout vykonání tohoto příkazu. Například přestupky by mohly být takovým důvodem. A zcela jistě ale zásada proporcionality. Sollten wir vielleicht noch weiter darüber diskutieren. Dann ist es mir wichtig, dass gerade bei sensiblen Grund... Důležité je, aby zejména u citlivých opatření, o citlivých vyšetřování, jako například telefonní odposlechy, abychom na tomto místě skutečně zvážili, zda by to mělo být upraveno v tomto opatření, či zda bychom to přece jenom neměli ještě vyjmout a vyřešit to v jiných souvislostech. Právě proto, že v právním základu tohoto opatření máme velice úzký vymezený prostor a nejsem si tak jistý, zda by to bylo touto kompetencí pokryto kterou tu tady chceme upravit. Čili vzájemné uznávání všude tam, kde je to relativně neproblému a kde je jasně zaručena proporcionalita ale <clears throat> stále ještě a tady můj apel na členské státy a na radu že zároveň budeme dbát na to, abychom se domluvili na minimálních standardech. A tady bych se rád přimluvil za to, abychom z Evropského parlamentu vyslali jasný signál, že tato opatření chceme. Chceme takový vyšetřovací příkaz, ale chceme zároveň eh, plán pro vytvoření minimálních standardů. Teď například máme opatření týkající se přístupu k advokátovi, k obhájci a to jistě bude hrát roli v tomto vyšetřovacím příkazu, protože i z pohledu obhájců či advokátů je právně výměna takovýchto informací nesmírně důležitou záležitostí a pro obhajobu by měla platit stejná práva a stejné možnosti. Tady bychom se tedy měli pokusit o zavedení rovnováhy. Každopádně děkuji mnohokrát a těším se na další projednávání. Doufám, že záhy dospějeme ke společnému postoji. Sorry. Pan Bronz, prosím. Děkuji. Eh, doufám, že jsem nerozuměl špatně, ale pokud vím, tak se nám dnes odpoledne řeklo, že pokud to, eh, na co si stěžujeme, není trestným činem v druhém členském státu, tak ten druhý stát může to vyšetřování úplně odmítnout a tím pádem i ten vyšetřovací příkaz. Nicméně to podle mě jde proti eh, pravidlům evropského zatykače, kdy v druhém členském státě může vzniknout e, zatykač, ačkoliv ten trestný čin, kvůli kterému ten zatykač vzniká, není v tom daném státě trestný. A doufám, teda e, chtěl bych se zeptat, jestli tento protimluv je záměrný. Protože pokud v prvním státě e, vystavíme evropský zatykač na základě předpokladu nebo podezření, že někdo spáchal trestný čin, pokud jde o čin, který je trestný ve státě A nebo ve státě B, Eh, tak zároveň eh, ten první stát nebude moci chtít po tom druhém státě, aby přeskoumal, zda k tomu trestnému činu skutečně došlo. Doufám, že eh, jsem nikoho příliš nezmátl. Teď je, otázka, teď je otázka také toho, jakým způsobem budou lidé vyšetřováni nebo přetransportováni ze státu, kde ten čin není trestný. Ale to je další věc. Ale připadá mi, že je uh, Eh, že je, že je eh, zajímavé, že <laughs> někoho můžeme eh, jaksi obvinit na základě činu, který není trestný v nějakém, nějakém členském státu. Děkuji, pane Bronz. Pane, pan Kojejo má slovo. Dobrý den, prezident. Paní předsedkyně, chtěl bych podpořit to, co tady přednes eh, pan zpravodaj, pokud jde o pokroky v evropském prostoru spravedlnosti, mnozí z přítomných a také mnozí na eh, plénu se donívají, že Evropa nemá být pouze prostorem svobody, ale i prostorem práva. Už byly podniknuty některé opatrné kroky směrem k procesním právům, například pokud jde o právo na tlumočení a překlady. A Evropská komise zcela právem hovoří o tom, že klíčovým prvkem celého tohoto postupu je e, vzájemná důvěra. Děkujeme panu Milo e, za jeho dosavadní práci. Myslím si, že tato zpráva zohledňuje e, některé z našich přání a Především také pokud jde o policejní a soudní spolupráci, pokud jde o to, že má být posílena. Vystává tady ovšem otázka legitimity, což eh, úzce nebo přímo souvisí eh, s obavami našich občanů. Pan zpravodaj na to reaguje a mám na mysli především odkaz na chartu základních práv, Pan Kročeta už tady k tomu řekl některé důležité věci. Důležité je, že je nutné, aby do toho zasáhl justiční orgán. To musí být nutné, musí to být povinnost, aby byli občané dostatečně eh, ochráněni. Myslím si, že jsme eh, dobře začali, ale myslím si, že je potřeba eh, ještě vyvinout další úsilí, aby se pozice rady a komise splížily. Děkuji, pane Kojo, pan Fos. Ich freue mich über den ambitionierten... Velice mě těší tento ctižádostivý eh, návrh a děkuji panu mm, poslanci za tuto důležitou zprávu eh, v oblasti osnahu harmonizace mm, činnosti v trestních záležitostech. Eh, v rámci krátkého času na přípravu jsem ještě neměl možnost prostudovat celý text do hloubky, ale chtěl bych učinit několik pozitivních připomínek, které eh, zatím mohu říci. Za prvé odkaz na nejrůznější právní a ústavní nařízení a také respektování nejrůznějších právních tradic v jednotlivých členských státech považuji za chválihodné. Také velice vítám to, co právě řekl Jan Filip, a sice přeskoumání proporcionality a možnosti na vydání vyšetřovacího příkazu jak v důvodech úvodního ustanovení, tak v článku 5a. Celá řada členských států mají tento procesní požadavek Eh, požadavek proporcionality ve vydávajícím státě eh, je nutný na tomto základě. A proto bych také do článku 8 odstavec 1 eh, odkázal na nový článek 5a. Také mám radost z toho, že tady bylo zahrnuta ta výhrada soudce a e, také vítám pozměňovací návrh 17, který má upravovat náklady. A Jan Filip už se také zmínil o zásadě nibis en idem nuna pula sina legi jako důležitou zásadu a co se týče důvodu odmítnutí, tady si nejsem zcela jist, zda nejsou pojaty e, příliš doširoka. Zda tedy tři sedm či deset úvodních ustanovení by neměly být ještě jednou e, znovu zváženy. Ale Zásadně bychom si měli být zajedno v tom, že další důvod pro odmítnutí by vlastně dále bránil vzájemnému uznávání. Když se podíváme na sedmý důvod, odmítnutí tady platí jednotlivé ústavně právní principy jako listina základních práv a to platí vlastně jak ve státě vydávajícím, tak ve státě přijímajícím. A, ale možná, že by také takovýto důvod mohl být obsolentním, kdyby existovaly podmínky v obou státech rozdílné. Ale jistě by stálo za to se nad tím zamyslet. A potom lhuta na předkládání prozměňovacích eh, návrhů je snad 31. ledna, ale Eh, asi to bude delší než u jiných zpráv, ale přitom bych rád dal na zváženou, že jelikož se jedná o tak důležitý, obšírný návrh s nesmírně citlivým obsahem, že bychom si skutečně měli vzít na přeskoumání dostatek času, takže jsem chtěl požádat o možnost další výměny názoru během příštích zasedání, tak abychom, až se skutečně důkladně s touto zprávou seznámíme, mohli hovořit i o detailech a chtěl jsem tedy požádat o prodloužení lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkujeme vám, pane Fosy. Poslední intervence paní Intveld. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Mě požádala naše stínová zpravodajka, abych se s vámi podělila o některé myšlenky a něco z toho bohužel budu muset pouze přečíst, protože je to její eh, téma. Nicméně, Stínovaná zpravodajka principiálně vítá podané návrhy a zároveň říká, že musíme být eh, velice opatrní, když se podíváme například na naše zkušenosti s eurozatykačem, což byl velice dobrý nápad, ale prakticky se objevilo, objevila celá řada, eh, celá řada problémů. Stínová zpravodajka zdůrazňuje, že tyto návrhy lze vylepšit tím, že se přidá větší důraz na práva podezřelých, například tím, že sem zahrneme cestovní mapu pro eh, procesní práva, a nebo například, že odkážeme na směrnici o právech obětí. Stínová zpravodajka rovněž zdůrazňuje, že důvody pro odmítnutí EVP musí být dostatečně široce zakotvené, tak aby e, ta citlivá opatření byla e, předmětem jaksi podrobnějšího proskoumání možností pro odmítnutí e, se zachováním, s, s přesným zhodnocením všech možností, například tajného vyšetřování a tak dále. Pokud jde o vydání vyšetřovacího příkazu. Stínová zpravodajka paní Ledford je toho názoru, že pozměňovací návrh číslo 22, pokud jde o exekuční instituci, aby tato byla také justiční instituce, je nenutné, nicméně uznává, že zde je velká možnost Eh, udělení zodpovědnosti justičním eh, institucím, které zadali žádost o vydání vyšetřovacího příkazu. Poté podporuje pana zpravodaje důrazně v přidání ještě eh, klasických důvodů pro odmítnutí nebis in idem, Ehm, dvojí kriminalizace a otázka ochrany lidských práv a možná ještě předloží několik e, návrhů, které pozmění frázování e, těchto, e, těchto částí návrhu. A nakonec se zde uvádí zpravodaj vylepšil článek 13, pokud jde o nápravní prostředky pro jednotlivce na základě ehm, důkazního příkazu, nicméně na místě posoudit, zda tento článek nelze dále vylepšit, například, aby obhájci měli právo požádat si o transfer důkazních materiálů eh, v rámci vyšetřovac, evropského vyšetřovacího příkazu. A já si myslím, že tyto body stačí. Zbytek bude paní Stínová zpravodajka bilaterálně diskutovat s panem zpravodajem. Děkujeme vám, děkuji. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další žádosti o slovo na toto téma, dostane nyní opět slovo pan Melo jako zpravodaj. Mr. Mel, uh, what would... Pane Kročeto, chcete ještě něco dodat? Ano, děkuji. Já bych chtěl eh, podpořit návrh, který zde již zazněl, tak abychom požádali o prodloužení lhuty pro podávání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že 31. už je opravdu za dveřmi, kdyby jsme to aspoň mohli přesunout na 3. 2. bylo by to lepší. 31. je úterý, takže 3. by nám eh, dalo k dispozici další téměř úplně celý týden na práci, abychom mohli vypracovat náležité návrhy. Pravda, je to jenom tři dny, ale eh, je to v podstatě práce za celý týden. Dobrá, děkuji vám, pane to Ještě než předám slovo panu Melovi, sekretariát mě upozornil, že je možné tento termín prodloužit a e, přesné datum vám bude sděleno, pane Melo, pokud souhlasíte. A nyní tedy máte slovo. Děkuji mnohokrát, e, paní předsedkyně. A děkuji mnohokrát i všem kolegům, kteří si vzali slovo. E, zdá se, že dospíváme koncenzu v tomto tématu a Zdá se, že existuje i dosti značná konvergence mezi námi, komisí a radou. Pane Kročeto, eh, ten text byl dán k dispozici, pravda, nedávno, ale jakmile mohl být dán k dispozici. Eh, vaše obavy jsou z velké části řešeny v pozměňovacích návrzích. Eh, hovoříte o tom, že eh, vydávat tento příkaz musí policejní sbor nebo justiční instituce. To tam už je. My jsme samozřejmě chtěli zabránit tomu, aby nějaký jeden policejní úředník mohl žádat, případně někomu nakázal nějakému složce justice v jiném státě, aby toto vyšetřování provedli a podobně, kdo určuje, co je zločin eh, kde a co se děje, když zločin eh, se stane v jedné zemi, ale v druhé se eh, jako zlo, za zločin nepovažuje. Pokud v té zemi B, řekněme tedy, ten čin není trestný, má tato země možnost odmítnout vydání takového toho příkazu, respektive odmítnout jeho provedení. Takže Znovu říkám, eh, pokud ta činnost není trestná v, cílo, eh, v, v zemi B, tak e, ta země může odmítnout. Já sám jsem právník a tento princip je velice důležitý. Já si plně uvědomuji nutnost e, toho, aby e, obvinění měli náležitou právní reprezentaci. E, v článku 13 e, přesně toto řešíme. Samozřejmě obvinění se může odvolat, eh, to je uvedeno ve stejném článku. A teď ještě ke komentáři paní Intfeld. Eh, možnost žádostí eh, ze strany právních zástupců, to je článek 13, pozměňovací návrh 2 ty instituce v tom státě A, státě B, to znamená tom vydávajícím a provádějícím státě, eh, mohou všem zúčastněným stranám předávat náležité informace tak, aby se zajistilo, že tyto strany mohou aplikovat své právo na odvolání, tak jak je to uvedeno i v jiných legislativních opatřeních. Takže eh, ten koncept je takový, že toto nebude nic eh, žádným způsobem komplikovaného. Musí to být vždy tak, že všechny zúčastněné strany eh, mohou získat všechny náležité informace, tak jako to je v běžném trestním procesu v jakékoliv demokratické svobodné zemi. Eh, k tomu, co říkal pan Albrecht, eh, děkuji vám, pane kolego, za tyto návrhy. Ten příklad, který, který jste uvedl, je případem, kdy lze odmítnout. Takže například, kdy nějaký portugalský policista bude něco chtít od Němců, ale ten údajný čin není trestným činem v Německu, tak Německo odmítne. To je tam naprosto jasně uvedeno. Eh, pan Bronz eh, hovoří eh, o, o, o, o jaksi vynucení při cestování obviněného člověka z, ze země B. Doufám, eh, že jsem to jen správně pochopil. Doufám, že eh, nekritizujete to, že by nějaká země nechtěla eh, provést vyšetřovací příkaz, pokud v té zemi B, v té stejné zemi není ten čin trestný. To je naprosto zásadní princip, pane kolego. A úplně to stejné se samozřejmě týká předání, eh, předání zločinců do eh, té země, kde mají být stíháni. To je úplně stejná záležitost a je to většinou součástí trestního zákonníka všech zemí. Portugalsko většinou nikoho nevydá, eh, pokud pokud například ta země, která žádá o vydání, je zemí, kde je daný čin postihován pouze například peněžní pokutou. Ehm, příkladem ehm, na toto jsou například Spojené státy. Vím, že to je ve vztahu k EU třetí země, ale i tak je to dobrý příklad. Ehm, Portugalsko nevydá nikoho do země, kde by za daný čin hrozil trest smrti. A to je, myslím, princip dost podobný, takže rozdíly existují. Evropský vyšetřovací příkaz nemusí být proveden, pokud v té zemi B e, není ten čin trestný. Takže já si myslím, že v podstatě říkáme oba to samé, jenom, jenom každý trošku jinak. Ano, dobrá, mě šlo o to, co se stane, když se nejedná o trestný čin v té druhé zemi. E, dobrá, no, e, tak to opravdu je to samé. Já si myslím, že o tom můžeme diskutovat bilaterálně, soukromně. Pokud jde o prodloužení termínu pro podávání pozměňovacích návrhů, já si myslím, že by to bylo výhodné pro nás, pro všechny, kdybychom tento termín poněkud eh, prodloužili. Zejména eh, vzhledem k tomu, že mm, v podstatě musíme konzultovat i s eh, legislativou našich vlastních členských států a musíme ji zohlednit. Eh, schůze zorganizujeme zkusy stínových zpravodajů ve Štrasburku každopádně, ale já nejsem vůbec proti, aby se termín prodloužil tak, jak říkal pan Kročeta. Děkujeme, pane Melon. A nyní se dostáváme k druhému bodu na našem pořadu jednání dnes odpoledne. Situace v Maďarsku. Máme tady paní François Lebay. Dáme jí několik okamžiků na to, aby se k nám přidala u předsednického stolu. Eh, jedná se o generální ředitelku pro spravedlnost, která nám představí hodnocení Evropské komise, pokud jde o stávající situaci v Maďarsku. Tento bod je na pořadu jednání na žádost skupiny SAD a Zelených. So, uh, I... Takže eh, já vám, paní Labaj, dávám tímto slovo. Poté dostanou slovo koordinátoři, eh, respektive lidé, kteří budou hovořit jménem politických frakcí a poté otevřeme plénum pro zbývající žádosti o slovo. Prosím, nějaká poznámka z pléna? Ano, paní předsedkyně, já chci pouze zajistit, že jako nezařazená a, a, poslankyně a jako právnička specializující na lidská práva budu mít možnost promluvit. Ano, samozřejmě. Nyní má slovo paní La Bay. Prosím, e, informujte nás, jaká je, jaká je stanovisko Evropské komise. Well, thank you, thank you, chair, and I think... Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je tady jedna důležitá věc, kterou musíme zdůraznit. V této věci komise jednala velmi rychle. Řekla bych, že komise jednala dokonce dříve než kdokoliv jiný, vyjádřila své stanovisko již velmi brzy, eh, předtím, eh, než eh, byly, eh, byla legislativa eh, uveřejněna a předtím, než vstoupila v platnost ústava. Eh, komise má samozřejmě právní pohled na věc, je strážkyní smluv a v této věci hodnotí, zda jsou maďarské zákony v souladu s evropským právem. Toto už jsme vyjádřili prostřednictvím paní eh, Redingové v prosinci v dopise panu Navračekovi, ministrovi spravedlnosti, eh, kde komisářka místo předsedkyně komise vyjádřila tři velké obavy. První obava, nebo hlavní obava v oblasti spravedlnosti, protože já tady samozřejmě hovořím o spravedlnosti, tak nejdůležitější obava eh, je eh, věk odchodu do důchodu soudců a žalobců. A nová maďarská ústava hovoří o tom, že s výjimkou eh, předsedy soudce, soudu Eh, nikdo nebude sloužit déle, než je eh, obecný věk odchodu do důchodu, což je 62. A eh, z věku 70, což byl dosavadní věk odchodu do důchodu soudců, se to posouvá na 62 let. A dříve to dokonce v některý, někde bylo 74 let a Eh, komise v tuto chvíli eh, sleduje to, zda jsou tato opatření v souladu s směrnicí o rovném zacházení, eh, pokud jde o zaměstnání, zaměstnávání. Tady se zakazuje diskriminace na základě věku a pokud dochází k takové diskriminaci, tak by měla být nějakým způsobem účelná a mělo by tam být nějaké odůvodnění. V případě maďarské legislativy ovšem situace je právně ještě zhoršena tím, že vláda sama prohlásila, že se pokusí věk odchodu do důchodu sníží na eh, eh, nebo že to zvýší z těch 62 let na 65 let v následujících letech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 Hovořila jsem o tom, že komise eh, sleduje eh, tyto práva maďarské a maďarskou legislativu z pohledu strážkyně smluv a eh, také pokud jde o portfolio generálního ředitelství pro spravedlnost, jsou tady tři body, nad kterými panuje určité znepokojení. Jednak věk odchodu do důchodu soudců a žalobců a protože samozřejmě tato opatření by měla být v souladu a snižují se tady, e, tady ten věk se snižuje ze 70 let na 62 a mělo by to být v souladu se směrnicí o rovném zacházení v oblasti e, zaměstnanosti. Mělo by se zajišťovat, že zde nebude panovat žádná diskriminace této skupiny a v době, kdy maďarská vláda e, prohlásila, že uvažují o tom, že věk odchodu do důchodu zvýší ze 62 na 65 let. A jak jsem vysvětlovala, eh, je tady 272, 74 eh, soudců, eh, kteří by měli odejít do důchodu 31. prosince 2012. To je jedna oblast, která vyvolává znepokojení. Druhá oblast je nezávislost soudnictví. Podle Eh, prováděcí legislativy předseda eh, nového justičního orgánu eh, koncentruje moc, jednak operační úroveň soudů, pokud jde o lidské zdroje, rozpočet a další věci, tedy přidělování případů. A jedna osoba v této oblasti justice dělá všechna důležitá rozhodnutí a není tady kolegiální rozhodování eh, operačního managementu nebo řízení soudu. Mandát eh, dřívějšího eh, předsedu nejvyššího soudu Eh, ten tehdejší předseda byl v roce 2009 eh, zvolen na 6 let, to znamená, že měl skončit, eh, nebo jeho funkce skončila v roce 2011 a všichni dřívější soudci v nejvyšším soudu pokračují ve svém mandátu a tedy soudci toho nového soudnictví, nového soudu, který nahrazuje nejvyšší soud. Takováto koncentrace moci a předčasné ukončení mandátu eh, předsedy nejvyššího soudu vyvolává otázku, jak to je s nezávislostí soudnictví. A eh, to, zda tato opatření jsou v souladu s článkem 47 Charty základních práv, eh, není eh, tedy jednoznačná, je to pochybné. A eh, my to sledujeme, protože článek 47 stanoví, že každý jehož práva jsou zaručena eh, Evropskou unii a jsou porušena, mají právo na efektivní odvolání před nezávislým soudem. A to platí pro každou kategorii v Evropské unii. Jsou tady eh, tedy některé otázky eh, důležité pro eh, celý tento systém a my tyto otázky tedy musíme prověřit s ohledem na tyto skutečnosti. V oblasti justice je tady ještě jedna znepokojivá záležitost a ta samozřejmě se odrazila i v dopise paní Redingové, ministru spravedlnosti Maďarska. Jde o nezávislost Eh, ochránce eh, pověřence pro ochranu práv. Národní eh, agentura pro ochranu údajů vlastně přemístila nebo transformovala úřad pro ochranu osobních údajů a hmm, komisař nebo ochránce osoba pro ochranu e, údajů byla jmenována v roce 2008 a byla nahrazená. Tato legislativa umožňuje možnost e, přijmout rozhodnutí o propuštění e, buď, nebo ukončení mandátu premiéra a prezidenta z některých důvodů. Takže eh, ve směrnici eh, o ochraně údajů z roku 96 a podle charty o základních práv je toto samozřejmě Eh, spochybnitelné. Vedle těchto eh, obáv v oblasti eh, spravedlnosti komise vyjádřila znepokojení i v dalších otázkách, především pokud jde o nezávislost Národní centrální banky a v prosinci to komise řešila s maďarskými orgány. A já si myslím, že v tuto chvíli je velmi důležité sledovat to, co se bude dále dít. Komise Eh, bude pokračovat v právní analýze, protože jakožto strážkyně eh, smluv komise musí eh, mít velmi silné právní základy, než bude jednat a včas dokončí tedy tu analýzu, aby mohla rozhodnout na, na zasedání příští, v zasedání příští týden 17. ledna. A komise potom samozřejmě bude také ochotná plně využít eh, své výsady, strážkyně smluv a především také možnosti zahájení řízení pro porušení eh, smlouvy, pokud eh, tam bude dostatečně silný právní základ, aby bylo zajištěno, že Maďarsko, stejně jako jiné členské státy respektují, respektuje své povinnosti, se kterými souhlasilo, eh, když vstoupilo do Evropské unie. Takže eh, komise rozhodne, kam se budou ubírat další kroky na základě právní analýzy eh, příští týden 17. ledna. Děkuji. Uh, Uh, Děkujeme vám, paní Lebaj, za tuto velice komplexní analýzu stávající situace. Nyní eh, dostanou slovo kolegové poslanci a zahájíme rozpravu. Máme celou řadu žádostí o slovo. Jako první dostane, dostanou slovo ti, kteří hovoří jménem politických frakcí, případně pokud jsou přímo sami koordinátoři a poté dostanou slovo všichni ostatní podle toho, jak se o slovo přihlásili. Požádám kolegy, aby se omezili na tři minuty, jinak nám nebude stačit čas. Jako první za EPP pan Enge. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem doufal, že můj první projev zde v tomto eh, výboru bude legislativnější, ale musí to být toto, tak to bude toto. Eh, musíme to téma zvládnout. Nemyslím, že má příliš smysl opakovat podrobnosti toho, co řekla paní Lebaj. Ehm, možná, že by dávalo smysl, abychom se my podívali, co je, co se procedurálně odehrává a jaké je politické zázemí toho, co se nyní odehrává. Už od maďarských voleb v roce 2010 je Maďarsko řízeno stranou, eh, která dostala v rámci koalice 53%, což znamená, že v rámci, eh, v rámci křesel v parlamentu mají dvě třetiny, což je zhruba taková většina, Eh, kdy se mohou samostatně podnikat změny ústavy a tzv. kardinálních zákonů. To je fakt, to není spochybnováno vůbec nikým. Možná zní divně, že čas od času máme dojem, že i toto by mělo být spochybněno jako nelegitimní. To bylo vyjádření vlastně i maďarských voličů v roce 2010. Ta většina, která nyní panuje, se eh, dala na cestu poměrně výrazných změn ústavy. To se velice zřídka kdy vidí. Jednak eh, protože to bylo možné, a jednak, eh, pokud si dobře vzpomínám, tato ústava, ačkoliv nezískala jednohlasnost politickým spektrem, byla pozitivně doprovázena Vanesovým výborem v Radě Evropy a Ehm, více než 11 voličů se zároveň vyjadřovalo eh, k tomu, eh, jak se ústava má eh, změnit, což je neobvyklé velké množství a ta ústava platí od tedy 1. ledna. A pak je zde ta celá otázka kardinálních zákonů a problémů, která, které zmínila paní Lebaj odchod soudců do důchodu, nezávislost justice, nezávislost ochránce údajů. Volební zákon bychom k tomu mohli dodat, který se stále přeskoumává, pokud vím, a zákon o soudcích. A k tomu bychom mohli ještě dodat nezávislost centrální banky, což ovšem nespadá do pole působnosti a pravomocí tohoto výboru, proto o tom ne- nemluvíme, ale eh, dříve nebo později by asi bylo vhodné, aby se k tomu nějaký výbor e parlamentu vyjádřil, Evropského parlamentu vyjádřil. Pokud vím, tak nyní se nacházíme uprostřed celé té procedury, kterou evropské instituce mají přesně pro případ, kdy vznikají pochybnosti, pokud jde o kompatibilitu národní legislativy e, s ustanoveními společenství. Jinými slovy, Evropská komise provádí přeskum, tak jak je její e, povinnost, kompetence jako strážce e, smluv a zjišťuje zkrátka, zda ty právní nástroje, které jsou odhlasovány v členských státech, jsou kompatibilní s právem společenství nebo ne. A pokud vím, tak to hodnocení komise budeme mít k dispozici příští týden. Já jsem včera hovořil s komisařkou Redingovou a hovořil jsem s ní o tom do větších podrobností. Nemám dojem, že by komise nevěděla, co dělá. Právě naopak mám dojem, že komise velmi dobře ví, eh, o co jde. A kromě toho tady máme také závazek maďarských úřadů Eh, který byl v minulých dnech několikrát zopakován v tom smyslu, že se nejenom přeskoumá a důsledně se eh, podívá na to, co doporučí komise a vyvodí z toho důsledky, eh, tak jako už k tomu bylo v minulosti v případě mediálního zákona, který rovněž přitáhl pozornost evropských institucí. Takže dojem můj a dojem EPP je ten, že v tuto chvíli počkáme a uvidíme, jaké bude konečné hodnocení komise. Pokud jde o e, ty pří, pří, příslušné maďarské zákony, to budeme tady mít příští týden, jak už jsem říkal, a poté uvidíme, co komise maďarským na úřadům navrhne a jak tyto úřady zareagují. E, máme důvod se domnívat, že e, maďarské úřady se budou řídit tím, co komise řekne, a dojde tedy k příslušné reharmonizaci eh, legislativy, pokud eh, vznikne takováto potřeba eh, harmonizovat, znovu harmonizovat ty, ta daná ustanovení. A tím pádem ty regulační procesy, které Evropská unie má, budou splněny a dokud eh, tedy nedojdeme eh, do tohoto bodu, to znamená do příštího týdne, tak nevidím důvod pro nějakou předběžnou hysterii a eh, nevidím upřímně řečeno důvod, proč by Evropská unie nebo Evropský parlament měl být nějakým soudem posledního útočiště, tak jak to navrhují některé členské státy v Evropě. Na závěr chci říct si to, že maďarské úřady už odpověděly na dotazy paní Redingové týkajícím se dokumentu Eh, v rámci dokumentu, který má asi 19 stránek, takže je vidět, že maďarské úřady chtějí celou tuto věc brát vážně a vzhledem k tomu, že oni to berou vážně a komise to bere vážně, tak si myslím, že příští týden se nám to podaří celé uzavřít při vší důstojnosti a bez jakýchkoliv problémů. Děkujeme vám, pane Engle. Eh, další mluvčí, paní Gönc. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nebudu zacházet tak daleko do minulosti jako pan Engel. Já se chci přidržet velice konkrétní stávající situace ze všeho nejdříve. Chci poděkovat eh, za zprávu. Je pravda, že komise jedná a jednala velice rychle. Ale mám stále několik otázek eh, týkajících se této zprávy. Jedna tato otázka je vstažena na vaše očekávání od maďarské vrádny. V tiskové zprávě ze včerejšího dne eh, velice hezky říkáte, že právní stát, svoboda médií a respekt demokratických principů a základních práv jsou nejlepší záruky eh, důvěry občanů a eh, sebejistoty partnerů tím pádem eh, je potřeba, eh, aby maďarské úřady reagovaly. Jaké aktivity od maďarských úřadů v příštích týdnech očekáváte? Vzhledem k tomu, že víme, že příští týden kolegium provede rozhodnutí v tom smyslu, zda pokračovat nebo nepokračovat v rámci procesu eh, nesouladu státní legislativy s legislativou společenství. Doufáme, že k tomu nedojde, ale pokud k tomu dojde, jaká jsou vaše očekávání? A můj další dotaz. Ten se týká nezávislosti justice a nezávislosti eh, ombudsmana Úřadu na ochranu osobních údajů. Vy jste zmínila také bus a eh, v obou těchto případech se chci zeptat, jak se zajistí, že skončení mandátu před koncem řádného období Eh, nespochybňuje do značné míry nezávislost justice potažmo úřadu na ochranu, eh, úřadu na ochranu dat. Eh, odpovědi, které nám poskytl pan Navračič v tomto 19 nebo kolika stránkovém dokumentu, byly dostatečné pro komisi. Já bych chtěla vědět, zda máte vy pocit, že toto jsou skutečně odpovědi, dostatečné a obsahující dostatek informací tak, aby eh, tyto otázky byly uspokojivě vyřešeny, pokud je o nezávislost justice a úřadu na ochranu dat. Můj další dotaz eh, se týká podobné věci. Nemyslíte si, že opakování takovéto reorganizace eh, nezávislých institucí, jako je například Úřad na ochranu dát nebo Nejvyšší soud, nebo odvolání předsedy nejvyššího soudu. To jsou vlastně podobné procesy. Nemyslíte si, že se jedná spíše o systematické otázky a neměli byste je tím pádem analyzovat v tom daném kontextu? A nemyslíte si, že vyžadují spíše politickou reakci a ne pouze reakci z hlediska právního, eh, právního systému? v tom smyslu, že se jedná spíše jako útok na eh, demokratické instituce, že se jedná o útok na systém ochrana náprav v rámci demokratického systému. Jsou to konec konců podobné procedury, které se nám tu odehrávají. Přece jenom si neodpustím, vrátím se o trošičku do minulosti, eh, vrátím se k tomu mediálnímu zákonu a k rozpravě o něm minulý rok. Pan Engel zmínil, že maďarské úřady se zdají být ochotné změnit, co bude třeba změnit. To my samozřejmě doufáme, že to tak také bude, ale co se stalo minulý rok, ten mediální zákon, eh, tam bylo eh, několik takových jaksi kosmetických změn, ale nezměnila se podstata tohoto mediálního zákonu. Eh, kde došlo také k takové koncentraci moci, jako podobně nyní dochází v systému justice. Jak se chcete těmto problémům vyhýbat do budoucna? Bez ohledu na to, zda jste nebo nejste, ne, ne vy osobně, ale komise obecně, eh, zda eh, jste vyšetřovateli dopadů tohoto mediálního zákona. Eh, komisař Krus zmínil, že Eh, až bude viditel, eh, pardon, komisařka Kruzová zmínila, že až bude to provádění tohoto zákona viditelné, tak je ochotná eh, zkoumat, jaké dopady jeho změny budou mít. Já bych ráda slyšela, zda od vás dostaneme podobnou zpětnou vazbu. Respektive zda to zahrnete, za tu světnou vazbu dostanete do svého usnesení příští týden. Uh, Dále eh, vím, že na váš dopis reagovaly tři nezávislé instituce lidskoprávní a demokratické eh, v Maďarsku, které odpovídaly na stejné otázky, které byly položeny i vládě. Já bych se chtěla zeptat, zda o těchto odpovědích víte, zda je analyzujete, zda je berete v potaz, protože se velmi liší od reakcí a odpovědí maďarské vlády. A také bych se chtěla zeptat, zda analyzujete nebo neanalyzujete volební zákon a všechny ty zákony, které souvisejí se svobodnými a demokratickými volbami. Je tady ještě několik zákonů, které spolu souvisí a také církevní zákon, který je s tím spojen velice okrajově. Eh, samozřejmě nechci ani zmiňovat eh, Národní banku, která není kompetencí tohoto výboru, ale všechno ostatní v podstatě vaši, naší kompetenci je. Děkuji. Mrs. Guns, Mrs. Weber. Pani Weber. Very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik připomínek a potom asi tři nebo čtyři otázky. Má první připomínka je, že musíme eh, chápat, že Evropská unie eh, to není jenom Evropská komise, to je to Unie, kde jsou tři eh, právní orgány, Evropská rada, Evropská komise a Evropský parlament. A my jsme nezávislým orgánem v Evropské unii. A to, že tady hraje roli pouze komise, to není princip subsidiarity. To, že bychom my měli hledat to, co, e, čekat, co dělá, udělá komise, e, to není subsidiarita. Když se Evropský parlament rozhodne v určitou chvíli, že bude jednat a že e, zahájí nějakou aktivitu, tak na to má právo. Je to zakotveno v Lisabonské smlouvě. Samozřejmě, že uvítáme pokaždé, když komise začne jednat jakožto strážkyně smluv a pustí se do nějaké aktivity, ale musíme si uvědomit, uvědomit, že alespoň v posledních letech jsme udělali nepříliš eh, příjemné zkušenosti, jednak s mediálním zákonem v Maďarsku, eh, potom to, co se dělo ve Francii, eh, s odmítáním Romů a začalo to samozřejmě velice odvážně, ale nakonec jste tuto věc neřešili dostatečně. A když je to potřeba, tak je, tak je nutné, aby mě, mohl Evropský parlament jednat. Eh, eh, a teď je ke zprávě komise. Tady bych chtěla vyzvat všechny kolegy, aby eh, nesledovali články nebo dopisy vlád, kde se vyjadřují k tomu, Eh, jak eh, vnímali tu zprávu, ale měli bychom se podívat přímo do té zprávy, protože tam je velmi kritická analýza eh, maďarské ústavy. Já bych vám to snadno mohla rozeslat mailem. A potom mám otázky. Pokud jde o to, co jste zmínila, jsou moje otázky následující. Jaký je právní základ pro zahájení eh, postupu pro porušení eh, smluv, pokud nebudete spokojeni s eh, reakcí maďarské vlády. Ehm, pokud jde o věk soudců, tak tedy zmiňujete směrnici o nediskriminaci. Dobře. Samozřejmě, že na to se tak dívat můžete, ale musíme si uvědomit, že přechodné období nebo tak tyto věci jsou um, v ústavě. Ale potom ještě další věc. Jaký je právní základ pro vás, abyste začali s řízením pro porušení smlouvy, pokud půjde například o uh, to, že z nejvyššího soudu se stane kuria a potom um, ty další věci dva a tři protože eh, když zahajujete eh, řízení pro porušení smlouvy, tak musíte vycházet z legislativy Evropské unie. A já jsem zajímavá, eh, jaká legislativa to tedy je. A to už mě vede k další připomínce. Podívejte se na velký rozdíl těch dvojích norem, které uplatňujeme, když diskutujeme o přístupu zemí do Evropské unie a jak se chováme, když hodnotíme to, co se děje v členských státech Evropské unie. A pokud tady není žádná eh, konkrétní legislativa, eh, kterou by bylo možné řešit ty otázky, o kterých jste hovořila, eh, pokud jde o jiné aspekty než je ten věk, odchodu do důchodu a nezávislost ochránce osobních údajů. To byste potom využili článek 2 smlouvy protože eh, o to jsme komisi vždy žádali. Parlament vždy chtěl po komisi, aby eh, jednala podle článku 2 eh, smlouvy, kde se hovoří o lidské důstojnosti, svobodě, o respektování lidských práv. Můžete hovořit o chartě základních práv, ale já si myslím, že komisařka Redingová eh, nám mm, říkala, že eh, toto je eh, v souladu s právem Evropské unie, takže já bych od vás chtěla právní vyjasnění. A potom mám ještě jednu otázku, než skončím. Pokud jde o základní práva, tak nebo zákony, kardinální zákony, eh, tak tam eh, se legislativa připravuje pro další 100 eh, let, pokud tam bude opět většina v maďarském parlamentu. Děkuji, pan Tavareš. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já začnu svými obecnými dotazy a mám jenom jednu otázku na instituce. Jak říkala kolegyně Renata Weber, komise, rada a parlament eh, pracují podle různých parametrů eh, na různých cílech s různými pravomocemi. Takže já mám jednu jednoduchou otázku na eh, každou z těchto institucí, ale na obecnější rovině. Já mám a už jsem měl pocit při diskusi maďarského mediálního zákonu, že jsme zabředávali do podrobností. Samozřejmě mnoho ustanovení mediálního zákona v Maďarsku najdeme i v zákonech jiných zemí, ale byl to právě celkový vzhled tohoto zákona a to, co ten zákon znamenal, co z něj udělalo eh, věc velice nebezpečnou. A samozřejmě můžeme hovořit o kardinálních zákonech, kardinální legislativě a ústavně. Ehm, kdy například teď eh, maďarská vláda rozhoduje o justici centrální bance a tak dále, ale já si myslím, že hlavní je to, čemu by Wittgenstein říkal eh, rodina, rodinná podoba. Je to ta konstelace všech těchto prvků, eh, která nám ukazuje, že vidíme celkový trend, který nám působí obavy. A podíváme-li se, začneme-li na obecné úrovni, můžeme říci, že občané chtějí, abychom toto dělali. Vidíme to znovu a znovu, to šetření, ta šetření, která provádíme každoročně, potvrzují, že lidé po nás chtějí, abychom jednali a angažovali se v oblasti základních práv. Občané očekávají, eh, to samozřejmě není právní základ, ale občané to očekávají, protože jsme jim to slíbili a slíbili jsme to i maďarským občanům. To je ten duch celé Evropské unie. My jsme v Unii a žádnou její členskou zemi neopustíme. Neopustíme občany žádné eh, členské země, aby ti to museli podléhat podobným trendům, podobným trendům, eh, které například v současnosti vnímáme v Maďarsku. To, co se odehrává momentálně v Maďarsku, eh, bych očekával eh, i v jakékoliv jiné zemi, pokud by se objevily podobné trendy. Takže teď má otázka na komisi. Konec konců už byla několikrát zmíněna. Chtěl bych se zeptat, eh, chtěl bych požádat paní Lebel o to, aby si představila to, jaká je situace kandidátské země v EU. Kandidátská země s takovýmito zákony by přece musela nutně mít problémy s přístupem do EU. Co by komise chtěla po této zemi změnit, než jí dovolí přistoupit? A pokud by ty problémy opravdu byly takové, jaké si myslím, že ano, tak co tedy tím pádem máme udělat se zemí, která už je v Evropské unii? To je naprosto jasná otázka. Má otázka na radu. Samozřejmě, jak řekl kolega z EPP, většina Maďarů eh, hlasovala pro eh, tuto ústavu. Nicméně demokracie má dvě složky. Nejde pouze o vládu většiny, ale je to i o změnách většiny. A ten problém tady je udržitelnost demokracie. Může se klidně stát, že e, většina řekla toto nebo toto, ale co to znamená pro budoucí většinu? Budou mít i ty budoucí většiny moci podnikat tu evoluci, kterou měli, jejich, kterou měli možnost podnikat jejich předchůdci? Takže já si myslím, že Rada se zcela správně zabývá udržitelností našího, našeho hospodářství, ale proč se nezabývá udržitelností naší demokracie, když to je vlastně otázka jedné většiny, která v jednom bodě v historii rozhodne o e, osudu všech ostatních, všech, kteří přijdou po nich. Samozřejmě demokracie musí umožnit i změnu do budoucna. A třetí otázka je na parlament. Samozřejmě v, kolárech se hodně hovoří o článku číslo 7, což má být údajně poslední opatření, taková ta pomyslná atomová bomba, kterou máme v arzenálu. Ehm, eh, ale konkrétně jde asi o článek 7.2. 7.1 eh, je proces zrušení. Je to jakýsi začátek politického dialogu, v rámci kterého můžeme radu požádat, aby se vyjádřila o porušování, příslušném, případném porušování základních práv členském státu. A to je něco, eh, co nám umožňují, umožňuje většina slub, smluv samozřejmě. Eh, otázka pro nás tím pádem potom je, co budeme dělat. Děkuji za slovo. Děkujeme, pane Tavarši. Pra, pan Trantafilides jako poslední mluvčí jménem politických frakcí, prosím. Prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych se chtěl eh, já bych chtěl požádat eh, toho, kdo bude hovořit za nezařazené, aby mohl hovořit ještě v rámci mluvčích za politické frakce, protože jste řekla, že každá frakce dostane tři minuty a nikdo se zatím ani zdaleka toho limitu nedržel. Každý z nich hovořil déle než pět minut. A troufám si tvrdit, že za chvilku řeknete, že už není dost času a zbytek lidí dostane minutu nebo dokonce méně. Takže já chci, aby nezařazení mohli hovořit v rámci tří minut v tomto prvním kole společně s ostatními politickými frakcemi. Rovněž bych rád zdůraznil, že nezařazení poslanci jsou zde na tomto zasedání zastoupeni, často lépe než zbytek politických frakcí. Ano, pane Klesi, my jsme řekli tři minuty a já jsem byla eh, velice ohleduplná vůči koordinátorům a mluvčím za politické frakce a mohu tím pádem říci, že mluvčí za eh, nezařazené dostane stejný čas k dispozici, to znamená maximálně pět minut, jako ti, kteří hovořili za politické frakce. Souhlasíte s tím takto? Já nevím, kdo za vás bude mluvit, zda eh, vy nebo paní kolegyně, ale budete hovořit eh, eh, v rámci ostatních. Normálně na zasedáních Libe ne, nehovoří nezařazení mezi politickými frakcemi. Dobrá, souhlasím. Děkuji, děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedkyně, to znamená teď pan Triantifilides. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat komisi za uh, jejich eh, dnešní analýzu. Myslím si, že jsou na správné cestě a rozhodnutí, eh, které má přijít 17.1. Eh, je velmi dobře načasované, je rychlé. My to budeme probírat i na plenárce za dva dny později a já si myslím, že proto je to velmi vhodné. Nevím, na kolik oblastí jste se dívali, abyste zjistili, jestli jsou v souladu s AKI, ale chtěla bych se zeptat, jestli tyto věci byly řešeny eh, například eh, porušování eh, práv proti naciutrhačství, ehm, nemyslím pouze pokud jde o soudce, ale i tyto věci. Eh, pardon, týká se to věcí práce, eh, organizované prá, prá, organizace prá, prácí a potom eh, také věci občanské společnosti obecně. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Děkuji a další kolo to budou běžní řečníci tohoto výboru, řádní řečníci a každému z nich udělím slovo. Nejprve má slovo paní Sipl. A chtěla bych požádat všechny kolegy, aby se snažili omezit svůj projev na dvě minuty, tak abychom včas skončili a abychom mohli také naslouchat dostatečně dlouho odpovědím paní Lebaj. A tak, jak jsem slíbila, řečníkům za nezařazené, ty dostanou pět minut. Paní Sipl. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych začít tím, co řekla paní Lebaj eh, úvodem, a sice, že komise je strážkyní smluv a poté podstatně eh, hovořila o tom, že komise musí dbát na dodržování zákonu. Já si myslím, že to nestačí, protože ve smlouvách se nehovoří o směrnicích. Ve smlouvách o Maastrichtu, Nico a Lisabonu jsme se domluvili o tom, že veškeré naše konání jako evropské společenství se bude zakládat na společných zásadách a hodnotách. Svoboda, spravedlnost, svoboda názoru, pluralita názoru a nikoliv a žádná diskriminace. Ale všechny tyto hodnoty jsou teď vydávány v šanc, a nelze je přeskoumat pouze přeskoumáním zákonů. Tato kritika směřuje nejenom na komisi, která již minulý rok v otázce mediálního zákona byla příliš váhavá podle mého názoru, ale rovněž má slova směřují na Evropskou radu, která se vůbec veřejně jednoznačně nevyjádřila k této otázce. Zároveň se tato kritika ale adresuje na další důležitou Eh, instituci Evropské unie, a to je Evropský parlament. Ani Evropský parlament nenalezl ve své šíři všech členů ochotu k tomu, aby kritizoval tyto záležitosti, které uvádí v život maďarská vláda. A myslím si, že si musíme uvědomit, že to, k čemu dochází, není žádné vypořádávání se mezi evropskou úrovní a maďarskou vládou, proto to také není žádný tribunál. Kdyby to byl tribunál, tak by to byl tribunál, který se bude řídit při, proti nám. E, prostě všude se diskutuje o důsledcích e, finanční a dluhové krize, ale skutečnost, že občané a občanky ztrácí svou důvěru ve schopnost politických akcí a politického konání, má zcela jiné hluboké důvody, protože při jednotlivých rozhodování, jednotlivých směrnicích e, prostě docházíme k tomu, že to eh, dos, eh, že nedosáhnou vlastně svého účinku. Jde přeci o to, aby občané Evropské unie cítili, že jsme jedno společenství eh, bazír, zakládající se na stejných hodnotách a tato důvěra mizí s přibývající měrou také díky tomu, co činí maďarská vláda a také díky to, tomu, co činí, lépe řečeno nečiní evropské instituce a proto se domnívám, že je na čase, abych už, abychom už se nedívali stranou, abychom nic nepřikrášlovali. Vždyť v rámci Evropské unie i na mezinárodní úrovni budeme působit naprosto nevěrohodně, pakliže všude na země budeme vyžadovat eh, lidská práva a v našem vlastním společenství budeme hledět stranou a nebudeme to, budeme to zkrášlovat a budeme dělat, jako že se jedná o politickou taktiku. Pakliže chceme znovu získat eh, důvěru občanů a občanek v politické konání, musíme být aktivní přece jenom tady. Eh, prosím, teď vám musím odebrat slovo, paní Infeld. Děkuji. Eh, Mohla bych být velmi stručná, protože stačí, abych málo doplnila k tomu, co tady velmi vyřečně řekla paní Sipl, ale eh, nejprve bych odpověděla na to, co říkal pan Engel, který hovořil o tom, že Maďarsko je suverénním členským státem a proto si může dělat, co chce. Chtěla bych vám připomenout, že Maďarsko stejně jako 26 jiných členských států se suverénně rozhodli eh, podepsat eh, smlouvu o Evropské unii a proto mají, musí plnit určité povinnosti. A my dnes nediskutujeme o Maďarsku. Maďarsko není tím problémem. Problém je nedostatek prosazování základních práv a právního státu, demokratických eh, pravidel v Evropě. A já si myslím, že Ehm, to vše zapadá do té fáze, eh, kde se Evropská unie eh, stává zralou unii. Situace v Maďarsku je mimořádně vážná, ale neměli bychom ztrácet ze zřetele fakt, že jiné členské státy také porušují základní eh, práva Evropské unie a náš parlament několikrát vyzýval urgentně komisi, aby zasáhla, ať už jsou to práva gejů nebo omezování svobody médií nebo zacházení s žadateli o azyl jako v mé zemi, je důležité, když máme smlouvy, zákony a právo, aby to také bylo prosazováno. To je eh, velmi klíčové, to stejné platí pro eurozónu, máme tady stabilit, pakt stability, ale ten nebude důvěryhodný, pokud nebude prosazován. Potom otázka na komisi. Ehm, první připomínka souhlasím s Renatou Weber, že náš parlament má eh, také eh, zodpovědnost, autonomní zodpovědnost a já bych chtěla, abychom použili článek 7 eh, smlouvy, nebo nejenom článek 7.1, já mám ten, nemám ten text před sebou, ale tam jde o riziko vážného porušení a tedy Tady jde o to, aby eh, dotčený členský stát eh, šel do Evropského parlamentu a diskutoval. A já si myslím, že to by bylo to odůvodnitelné a správné. Potom otáz, další otázka na komisi. Zmínili jste tři oblasti, které vyvolávají znepokojení a já jsem velice potěšená, že komise eh, tady začíná reagovat. Eh, Bohužel eh, teprve poté, co ten zákon vstoupil, ty zákony vstoupily v platnost, ale jsou tady i jiné oblasti. Zmínil se tady zákon o médiích. Já nevím, jedna rozhlasová stanice už byla zavřena a nevím, co vše ještě komise potřebuje, aby se stalo, než začne reagovat. Bylo tady zmíněn církevní zákon, zákon a, nebo o náboženství a pouze ze 30 pouze 13 e, e, bude i nadále existovat e, a někteří budou dokonce vyvlastněni, některé církve budou dokonce vyvlastněny a potom otázka eh, manželských svazků. To patří do kompetence Evropské unie, ale s ohledem na to, eh, že manželský svazek eh, je možný pouze pro muže a ženy, a když to skombinujete s zákonem o médiích, tak to a také pokud je o otázku lesbiček a gejů, tak tam je to velice komplikované. Mě by zajímalo, co komise s tím bude chtít udělat. Ernst. Děkuji. Paní Ernst. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych se zmínit o třech záležitostech. Chci se znovu vrátit takzvané většině a jejím právu. Většiny nemají vždycky právo a na to máme v historii dostatek důkazů. Každý se může podívat do své vlastní země, i my v naší vlastní zemi. Myslím si, že tady musíme být nesmírně opatrní a nestačí říci, že ta většina byla demokraticky zvolena a budeme spokojeni a musíme to tak respektovat. Ne, všechno je demokratické. Vždyť i NPD v Německu byla svobodně zvolena a je to extrémně pravicová strana. Potřebujeme uplatňovat stejná měřítka pro všechny. Budeme-li každý den tvrdit, a to děláme v tomto parlamentu, že hodnoty společenství jsou obrovským naším společným statkem, tak je musíme prosím pěkně také chránit, ale musíme to také dělat a ne o tom jenom mluvit a pak musí měřítka platit pro všechny. Vzpomínám si, že kandidátské státy, jako například země ze západního Balkánu, byly stále upomínány, že musí dodržovat zásady spravedlnosti, justice a najednou tady máme případ Maďarska, který v této oblasti eh, snad nevykazuje takové známky. Maďarsko je na cestě oddemokratizování se takřka ve všech oblastech. A tady je třeba rozhodně na to reagovat. A proto se domnívám stejně tak jako Renáte Weber, že tady máme naši vlastní odpovědnost a jako parlament musíme reagovat a konat. Myslím si, že to jsme skutečně dlužni těm, kteří teď zase vycházejí do ulic v Maďarsku, aby protestovali proti této politice a kteří se združují jako opozice. Myslím si, že to je důležitý aspekt. A ještě jednu otázku, kterou mám. Jak chcete zabránit tomu, abychom zažili takové fiasko, jako v případu Francie, kde dnes musíme konstatovat, že to, co Francie slíbila, nedodržela v otázce Romů. To je totiž faktum. Tady nebyly dodrženy tyto věci, které byly slíbeny a řeknete-li, že řízení pro porušení smlouvy, řekne-li komise, že řízení pro porušení smlouvy chceme, tomu chceme zamezit, eh, tady je třeba prostě splnit podmínky, tak co se bude tedy od vlastně od Maďarska požadovat? Když se tedy řekne ne, žádné řízení pro porušení smlouvy. Pro mě ale upřímně řečeno jsou ty věci jasné. Eh, co jiné je zapotřebí ještě pro zahájení řízení pro porušení smlouvy. To tedy nevím. Moje otázka je, jak chcete zabránit tomu, eh, jak můžeme zabránit tomu, aby byly dodržovány smlouvy? Promiňte, už vám musím odejmout slovo. Eh, Já jsem totiž také požádala o slovo, až na mě bude řada. A požádám tím pádem Sophie Intveld, aby předsedala této schůzi, eh, pokud bude eh, potřeba eh, nějak zasáhnout. Já jako běžná členka výboru Libe z Maďarska nutně musím pár věcí říci, pokud jde o to, co se v Maďarsku děje. Máme mnoho hospodářských, sociálních změn, které byly zapotřebí už posledních 20 let a e, předchozí vlády od roku 90 buď neměly dostatečnou většinu, nebo neměli politickou vůli, aby to udělali. Takže všichni očekávali, že e, systém a právní základ se bude měnit. Každý, kdo v Maďarsku žije, ví, že to potřebujeme. Potřebovali jsme ústavu, je to prozatímní ústava, která měla být změněna v roce 89, ale byla to stále ústava z roku 49, takže bylo jasné, že to potřeba změnit a všechny tyto, vše, celá tato primární legislativa se totiž musí zkrátka změnit. A všechny tyto procesy a vzhledem k množství změn, které byly potřeba, se může stát, že někde dojde k chybám, že někde dojde k problémům, které je potřeba odstranit. A já si nemyslím však, že toto by mělo způsobovat jakékoliv pomluvy, že se děje něco, co uškodí demokracii nebo právnímu státu. To je třeba vždy odmítnout. Máme celou řadu členských států a problémů v nich, které určitým způsobem neodpovídají evropskému právu. Proto tady máme komisi a já myslím, že je velice dobře, že komise dohlíží na dodržování smluv a musí dohlížet na tyto případy a řešit je eh, na faktickém základě. Může přesně říci, co je potřeba změnit, na to má konec konců vlastní mechanismy. Já bych tady řekla, nechme komisi udělat, co udělat musí. Já si nemyslím, že tyto, eh, tyto problémy by měly být takovýmto způsobem politizovány. Zpět ale k otázce od paní Lebaj. Když se podíváme na všechny, všechna tato témata eh, odchod do důchodu soudců, podívejte se na všechny členské státy. Ve všech členských státech máme limit odchodu do důchodu, který se liší někde máme 70, a 60, 65. A neznamená to, že ten soudce nemůže pracovat potom, ale nemůže pracovat jako soudce protože existuje tento ústavně stanovený limit. V Německu se to měnilo nedávno a dokonce to šlo k soudu a vyhrálo se, protože soud neschledal diskriminaci v tom, že pro některé profese se zavede maximální věkový limit. Nicméně Národní justiční eh, úřad říká, že eh, soudní zprávu provádějí ministerstva. Proč si myslíte, když to dělá ministerstvo, Eh, že nezávislý úřad, nebo respektive když někoho volí většina, dvoutřetinová většina, tak proč by, to měl být eh, proč by to mělo být nezávislejší než eh, nějaký jiný úřad. Pokud jde o ochranu údajů, měli jsme ombudsmana, nyní máme nezávislý dohled, který má daleko větší pravomoci a tak dále a tak dále. Když se podíváme na všechny tyto případy, tak tam klidně najdeme odpovědi na otázky, které pokládáme a já si myslím, že je důležité, eh, abychom eh, sledovali to, co říká komise. A děkuji, Sofii, děkuji vám, že jste mě, eh, že jste mě utla. Takže já teď tedy budu pokračovat, pokud dovolíte, jako předsedkyně, ano? Dobrá, děkuji. Takže další. Bohužel bez mikrofonu. Uh, I have Mrs. Alfano. I will list before... Máme tady paní Alfano. Uh, Ehm, já vám teď přečtu, kdo je na seznamu, abychom věděli, na čem jsme. A abychom si to mohli naplánovat. Takže, paní Alfano, paní Morvaj, pan Foss, paní Gomez, pan Michel, pan Alvaro, pan Moldr, pan Maldr, ano? Ano. Pan Šogr, paní Boskurt, a pan Sayer. Tak, takže to je ten finální seznam, tím toho uzavírám a má slovo další řečník. Nechci rozhodně opakovat to, co tady již zaznělo z úst mých kolegů. Chtěla jsem se zeptat paní Lebail, zda je nezbytné, reagovat i nadále nějakým rozhodnutím a usnesením. Evropský parlament již odhlasoval dvě usnesení, jedno k mediálnímu zákonu, jedno k ústavě. A Přesto došlo k zavření opozičního klubu v Maďarsku. Stovky lidí jsou na ulici a přicházejí o svá pracovní místa, protože pracovali pro sdělovací prostředky. Stejně tak, jak ji řekla Sofie, eh, z množství eh, různých konfesí eh, je umožněno vykonávání konfesí jenom 14. Nejsou mezi těmi povolenými ani buddhisti, ani muslimové co se týče odchodu soudců do důchodu. To skutečně vzbuzuje obavy to není žádná banální záležitost, to mi skutečně způsobuje velké obavy. V Maďarsku se říká, že je nezbytné, aby eh, existovali ctižádostiví a flexibilní soudci. Co to je flexibilní soudce? Soudce snad nemusí být flexibilní. Soudce má prosazovat právo pro občany. Co to znamená ta flexibilita v této souvislosti? To znamená, nebude-li se vidět rady, jak se vezme, tak použije nějaké možnosti jiné. E, tom článek 7, to není žádná konfrontace s Maďarskem, ale přece je třeba dodržovat právo. Je třeba respektovat základní práva a demokracii a musíme pětistu milionům občanům vysvětlit, že základní práva musí být dodržována zejména těmi, kteří náleží Unii, kteří jsou, žijí v jednom z členských států Unie. Asi se nikdy nestaneme spojenými evropskými státy, toho asi nedosáhneme, ale přece jenom je třeba aby tady platili tyto základní zákony a základní práva. Já jsem přesvědčena o tom, po tom všem, co tady dnes zaznělo, eh, zejména s ohledem na odchod soudců do důvodu, tady přeci je třeba podívat se na ty soudce, kterým je 62 lidí a kteří musí být odejti do důchodu. Jsou to nepohodlní lidé a nebude to jeden, dva, vždyť se to týká většiny. Uh, Eh, justice v Maďarsku. Musíme udělat všechno to, co je v našich silách, aby mal, abychom zaručili dodržování smluv. Eh, Děkuji mnohokrát. Chci hovořit maďarsky. A první věc, kterou chci učinit, je, že se chci zeptat zástupkyně komise. Dnes eh, Evropské právo zahrnuje definice lidských práv a proč v roce 2005 a v roce, v roce 2010 v Maďarsku Eh, existovalo k tolika mm, konfrontacím, když tady docházelo k brutálním střetům policií, s policií, eh, včetně kontroly arbitrářních řízení, kontroly manifestací a demonstrací. V té v tomto období Evropská unie eh, vůbec nezahájila žádná opatření v souvislosti s článkem, s nedodržováním článku 7 proti Maďarsku. Proč? Eh, vždyť tady již bylo zneužíváno lidské právo a ani tady to Evropská unie nekritizovala, tak nám to vysvětlete, prosím. Já jsem byl svědkem, já jsem byl svědkem. Áldozatok ügyeivel nehéz indulatok. Eh, porušování lidských práv a hovořila jsem s oběťmi. A pro mne je nesmírně obtížné hovořit jaksi neemotivně v takové debatě, jako je ta dnešní debata. Eh, zkusím tedy trošku mít na ozdě mé city. V další části svého příspěvku máme tady listinu lidských práv, která je základem všech základních práv a praví se úvodem, že všechny národy mají právo na sebeurčení, to znamená, mohou také vybrat, jaký politický režim chtějí a jaký kulturní, ekonomický a sociální vývoj si přejí. E, mezinárodní právo je základním a zásadním. Předpokládá se, že tím by se měly řídit všechny státy. Každý národ má národ, nárok na svůj stát. To je to, co se praví v tomto legislativním textu a existuje tady text pro všechny národy, mají-li právo na sebe určení v tomto případě maďarský národ. Také ale maďarský národ nemůže ztratit tento svůj nárok a nemůže mu to dát ani e, žádná banka, ani nikdo maďarský národ nemůže prodat své zásadní právo. Nikomu. Maďarský stát nemůže e, upřít eh, tento, mm, toto právo svému národu. To je základní právo. Eh, my tento program jsme nazvali, nebo tento bod programu jsme nazvali situaci v Maďarsku, ale tady se jedná o zásadní práva, základní práva a veškeré ústavy, které existují, se mohou, eh, musí opírat o toto právo na sebeurčení tak je třeba to chápat. Je tady teď problém v Maďarsku? Ano, je tady celá řada problémů, ale ne eh, v tom ohledu, co si myslí třeba USA. Eh, je tady krize s lidskými právy, protože Maďaři žijí v bídě a v mizerné situaci, celá řada lidí bez zaměstnání, třeba že eh, absolvovali eh, vysoké školy, eh, pracují v bídných poměrech a mm, v úplně jiné práci jenom proto, aby přežili. A kromě toho pracují v nebezpečném prostředí velice často. A říkám to kolegům z GUE protože tady se neuplatňuje žádné odborové právo, eh, které by mělo jinak platit v nadnárodních společnostech. Mnozí zemědělci nejsou schopni prodávat své výrobky a když to dělají, eh, musí to prodat za ceny, která absolutně mm, neuhradí jejich náklady. Mnohé lidi, mno, mnozí Maďaři pracují za 300 eur za měsíc a nepřerušujte mě, vždy tady hovoříme o svobodě vyjadřování. Paní předsedkyně, jestli mě vezmete slovo, budu muset hledat jinou metodu, jiný prostředek, abych byla vyslyšena. Přála bych si, aby komise odpověděla na mé otázky. Paní předsedkyně ji přerušuje Eh, chci hájit pracují, evropské pracující. Děkuji. Výbor Libe byl velice velkorysý tím, že vám nabídl těchto pět minut, takže si myslím, že to bylo eh, dostatečné, bylo to na žádost pana Klesta a teď můžeme pokračovat. Pan Foss. Was ich höre, sind hier eh, politische Wunschvorstellungen. Jedná se o morální soužití eh, a vlastně základ morálního soužití eh, našeho společenství je právo a tak je tomu dobře, abychom nebyli vydáni libovůli. Možná, že určité změny, ať už třeba v mediálních zákonech, prostě jsou různé, ale pakliže se zakládají na pravu, je třeba respektovat a měřítkem pro tuto eh, přeskoumání musí být evropské právo. A tak, jak jsem pochopil paní Lebaj, tak výtky se vlastně opírají o listinu základních práv a proto mám několik otázek. Co vím, tak obsah listiny základních práv, která se tady tak často cituje a bere jako měřítka, zaměřena především na Evropskou unii jako takovou a nikoli bezpodmínečně na jednotlivé členské státy, které sice eh, s tím spojují politický a morální nárok, ale jinak eh, by to bylo problematické. Jinak bych vyžadoval, aby ve Španělsku těch 100 tisíc lidí, kteří byli vyvlastněni, tak by také měli eh, dostat úhrady a to bylo dosud eh, popíráno a eh, nebylo to učiněno. V současné době situace pakliže skutečně Maďarsko porušuje právo, tak by se prostě zavedlo řízení na, pro porušení smlouvy. Tak bych to alespoň nějak klasifikoval, zejména když se podíváme na ochranu osobních údajů, tak i v jiných zemích je upraveno, kdy něco takového se neuplatňuje a proto bych já na tuto problematiku nazíral jako na porušení nařízení pro porušení smlouvy a chci zdůraznit, že právo musí zůstat měřítkem našeho konání a tady mám plnou důvěru v komisi, eh, když se, která stanoví, zda došlo k porušení evropského práva, ano či ne. Že máme jiná politická hodnocení podle naší příslušnosti je jasné, ale my si musíme řídit zásadní věci a sice, že rozhodující je právo. A Eh, ne se opírat pouze o listinu základních práv, na kterou se tady stále odvoláváme. Děkuji, paní Gomez. Děkuji. Když jsem byla minule v Maďarsku, Eh, tak jsem se tam eh, zúčastnila eh, velmi krásného obřadu v parlamentu a potom jsem s jednou poslankyní a s diplomaty, s mladými diplomaty šla na oběd, byly to evropští a američtí lidé a byli to lidé z a my jsme se jich ptali, co se děje a musím říci, že ti, kteří žili v Budapešti, tak eh, nám svěřili to, jak to na ně působí a to, že je tam velice eh, autoritářský až téměř fašistický, eh, fašistická vláda, nebo to, co se tam děje, na ně tak působí. A já to sleduji a pokud jde o mediální právo, se nic nezlepšilo od té doby. Eh, uzavírají se rozhlasové stanice, propustili se stovky pro pracovníků a je tam velká cenzura. A pokud se podíváme na stanovisko eh, komis, Benátský komise, eh, Benátské komise a na ta kardinální práva, tak eh, je to strašné. Ehm, je možné tu hlavní opoziční stranu dokonce považovat za nelegální podle toho, co se tam děje. A pokud jde o ochranu údajů a centrální banku, to je strašný obrázek a to se netýká jenom Maďarska, týká se to nás všech Evropské unie. Vypovídá to něco i o mně, o Portugalsku, týká se to Portugalska, týká se to nás všech. Ti, kdo měli být strážci smlouvy, neodvedli dobře svůj úkol a my teď se musíme přihlásit o slovo, protože eh, komise a rada neodvedly svou práci a proto to musí udělat parlament a musíme eh, přimět všechny, aby udělali to, co je potřeba. Toto není proti maďarskému lidu, to je pro maďarský lid, stejně tak jako je to pro lid každé z našich zemí, protože žijeme v, jsme tady ve společném Evropském parlamentu, v Evropě a jsme společnost, která je demokratická a právním státem. Děkuji. Eh, funkce předsedkyně pro mě není vůbec jednoduchá. Slovo má pan Mitchell. Euh, paní předsedkyně, paní generální ředitelko, musím říci, že způsob, jakým je vedena tato debata, mne eh, tedy tak trochu mate. Musím chápu, že tedy tady někdo se chce, chce dostat důležité misi. a chápu, paní, chápu, že to není eh, jednoduché, ale neměli bychom být hysteričtí snad. Já se rozhodně necítím ehm, spochybňován na základě záležitostí, které tady zazněly a rozhodně se necítím být součástí nějakého lidového soudu, protože to by bylo eh, dostrašné, kdyby Evropský parlament, který se snaží tady dostat svým právům, začal chovat jako tribunál. My se chceme, snáme, snažíme hájit svobodu a spravedlnost, to jsou zásadní hodnoty Evropské unie. Eh, La charte des droits fondamentaux de sa... Zásadní práva se musí uplatňovat, ale, Evro, ale říci, že Evropská unie nejsou členské státy, no to je dost eh, strašlivé tvrzení. Rád bych připojil, že i když dnes něco se zdá být banalizováno troš eh, poměrně velkým zjednodušováním toho, co se eh, děje v Maďarsku, umenšuje vlastně to, k čemu tam dochází a hovořili se tu o um, ztrátě hodnot. Já si myslím, že je to ještě více. Víte, ta nemobilita a, a prostě snažit se tady vyvolat v, ve společnosti e, nějaký strašlivý scénář mm, není dobré. Víte, co se děje v Maďarsku? Je třeba to říci poměrně hlasitě. To není banální záležitost, není to nevýznamná záženitost. Je to záležitost ohrožující základní ideo Evropské unie, humanismus, otevřenost, solidaritu, pokrok, spravedlnost a rovnost. To znamená jedním slovem univerzální hodnety. Rád bych připomněl, že se tady také odmítá nestranost E, vždyť e, tady se jedná právě o to, že došlo k velké chybě. Byla to velká chyba zůstat nestranými. E, vždyť tady prostě se stát stává rukojmím jedné politické síly. V čem je problém, ptá se pan řečník. Asi se vám to nelíbí, to chápu. A dobře, ale rád bych chtěl připomenout, že je třeba opírat se o akta Pane Michele, musím vám odebrat slovo, protože jste již přečerpal svou řečnickou dobu. To je to, co jsem vám chtěla říct. Mais j'ai une bonne voix. Je continuerai à crier alors. Euh, Comment? Už neříkej nic, protože už si vyčerpal svůj čas. No dobře, ale já budu rychlý, to bude strašně rychle. Uh, protože já ještě chci vám adresovat eh, pár slov. To, co se v současné době děje v Maďarsku, v evropské zemi, to je mutace autoritárního režimu. Eh, máme tady paní Weber, která hovořila pět minut, ale teď pro uh, běžné členy je doba menší, bylo to mezi dvěmi až třemi minuty. Tam já jsem k vám byla velice velkorysa a teď vám slovo odejmu. Děkuji, pane Micheli, a dále na seznamu máme pana Alvara. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jistě budu moci pokračovat tam, kde Louis Michel přestal a možná vlastně ve stejném duchu, ale jistě ne se stejnou obavou. Tady se nejedná o Maďarsko, a už to bylo zdůrazněno několikrát. Jedná se o chování členského státu Evropské unie, nezávisle na tom, zda je to Spolková republika Německo, Francie, Velká Británie nebo jakákoliv jiná země, abych jich teda jmenoval jenom několik. Bohužel neexistuje takřka žádný stát evropských států, E, který by prostě v základních otázkách e, plnil všechna práva. Ale kdyby Maďarsko nebylo členským státem Unie, jsem si jist, že nejrůznější státy našich zemí by zvaly velvyslance, hrozily by sankcemi či obchodními sankcemi, aby přiměli stát ke korekci toho, co se tam děje. To znamená, my vyžadujeme daleko více vůči třetím státům než vůči vlastním státům. Měli bychom vyžadovat větší disciplínu od vlastní rodiny, než koukat na to, co dělají sousedi, protože nejprve bychom měli rád do pořádku vlastní domácnost, než budeme kritizovat ostatní. E, kodaňská kritéria nekončí členstvím státu. Bylo by špatné, kdyby komise, rada už to bohužel udělala, něco takového tolerovala. A sice, že kodaňská kritéria musí splnit člán při vstupu, ale pak už na ně nemusí dbát a tady nemáme problém jenom s Maďarskem, ale i s dalšími členskými státy, které se chovaly odpovídajícím způsobem. Rada, podle mého názoru, eh, prostě eh, se stahuje ze situace a všechno to eh, svádí na komisi, protože komise je strážkyně práv, ale článek 7 dává rovněž právo radě zahájit odpovídající řízení. Tady si to rada dost Eh, zjednodušuje. Článek 7, no tady se jedná i o článek 2, když se jedná o otázky a zásady právního státu. O to přeci jde. Nezávislost centrální banky je spochybněna touto novou ústavou. Nezávislost médií, nezávislost justice, nezávislost náboženství. Kolega Fos tady už bohužel není, ale chtěl bych mu připomenout, že tím, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, má chart, základní listiny lidských práv bezprostřední platnost ve všech členských státech. A proto se musí členské státy řídit tím, co v této listině stojí. Jedna věc, kterou ještě musím říci, je, že bychom možná mohli říci, že to byly chyby, ale chyby jsou tu proto, aby se opravovaly, ale tak, jak jsou koncipovány tyto chyby, budí spíše dojem určitého plánu pak už to není chyba, pak je to závažné. Když to má a brát potom špatné konání jiných států jako vlastní obranu, to bychom se dostali o obrovské spirály. A teď už se blížím ke konci a to platí pro parlament, komisi a radu. Stejně člověk se může provinit také tím, že nic nebude dělat. To je zásada v trestním právu. Uh, the next speaker... Děkuji, pan Shogun. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já hovořím také jako eh, běžný poslanec, ne jako vícekoordinátor za EPP. Eh, nebudu už hovořit o interindependenci institucí, o tom už se hovořilo dost, ale dva mý kolegové hovořili o církevním právu a zde eh, a o tom mediálním právu. A mediální rada v podstatě neodebrala frekvence rádiu, rádium a nikoho nezakázala a nikoho neumlčela. Já vám mohu poskytnout podrobnosti, eh, nebudu do toho zabíhat, ale eh, zkrátka já vím o, jednom, o jedné věci, co bylo zakázáno na Slovensku kvůli jazykovému zákoně ve Slovensku a ve Velké Británii, ale teď k tomu církevnímu právu. Zhruba 27 Mezi 27 členskými státy EU je asi pět nebo devět členských států, teď přesně nevím, mimo jiné Maďarsko, kde máme méně než 14 uznaných církví, v Belgii pouze 6. A eh, kdo těch 14 uznaných církví v Maďarsku je 99% populace. A teď dále k tomu církevnímu právu. Další církve mají právo se registrovat a máme 83 církví, které se přihlásily o registraci. A další věc, když porovnáme všechny členské státy, tak v Maďarsku eh, nemáme žádné státní náboženství. V mnoha členských státech EU je státní náboženství, v Maďarsku ne. Takže to jenom tolik k tomu církevnímu zákonu. E, jako poslanec Evropského parlamentu musím kategoricky protestovat a odmítnout e, jakékoliv poznámky v tom smyslu, jak to tu zaznělo, že v Maďarsku je vláda nebo atmosféra, která, e, která odkazuje na fašismus. Já jsem z bývalé komunistické země, a jako takový bych se měl tím pádem zeptat, všichni mý socialističní kolegové jsou snad stalinisté? Mám to tak říkat? To přece nejde. Já to musím odmítnout a paní předsedkyně, vy byste měla protestovat také, když někdo něco takového řekne. Tak a tím končím, eh, nechci zabíhat do podrobností, ale znovu opakuji, žádná rádia v Maďarsku nebyla zakázána. Podívejte se podrobněji na to, co se tam stalo, v tom konkrétním klubovém rádiu a pak uvidíte, co se tam stalo. Nevěřte všemu, co se píše v novinách, prosím. Děkuji. Děkujeme, pane Schöger. Eh, dále pan Maldr. Eh, toto není poprvé, kdy hovoříme o Maďarsku. Už jsme to dělali v minulosti i během předsednictví. Já si říkám, co se asi tak bude muset stát, aby komise začala něco dělat a aby jenom nestudovala to, co je potřeba udělat. Máme Evropskou chartu základních práv a stačí si přečíst článek 10. Eh, svoboda náboženství, svoboda myšlení. Každý na to má právo. Mimo jiné máme právo na svobodnou volbu náboženství, na svobodnou volbu eh, patřičnosti, příslušnosti ke komunitám. Nikde se nemluví o tom, že by někde mělo být nějaký omezený počet církví. Já bych řekl, že to je jasné porušení zákona a práva Evropské unie. Mohla by mi komise říci, zda to tak je. Zda to opravdu eh, bude tak, že 17. ledna zváží, zda půjde k Evropskému soudnímu dvoru. Podle mého názoru by byl nejvyšší čas, aby toto přeskoumala nějaká nezávislá in- instituce, aby vydala rozsudek, protože zdá se, že komise nemá dostatečnou pravomoc, aby to udělala sama. Děkujeme, pane Maldre, paní Bosquilt. Uh, thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na komisi. Toto není poprvé, kdy diskutujeme o situaci v Maďarsku. A dnes se to týká ta ústavních záležitostí a komise samozřejmě je strážkyní spoluv. A základních práv. A je pravda, že tady se dějí věci, které nejsou eh, zcela řádné, věci, eh, ke kterým se Maďarsko zavázalo jakožto členský stát. Diskutovali jsme tady ale také o mediálním zákonu v Maďarsku a eh, to je také právní záležitost. A tehdy jsme tomu nevěnovali dostatečnou pozornost. Komisařka pro lidská práva a paní Redinková to dostatečně dobře neřešila. Um, takže um, zkrátka to nebylo ošetřeno. A má otázka na komisi je, Nehrozí, že se něco takového stane opakovaně, protože pokud nepřijmeme správná, správné kroky v tuto chvíli, eh, tak to pro všechny ostatní země bude velmi špatný příklad a myslím si, že je velmi důležité, abychom eh, tady začali vést řízení pro porušení smluv s Maďarskem. Děkuji. Pan, paní Sayer. Thank you very much. Eh. Pan Sayer. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Má definice Eh, fašistických nebo komunistických postupů je, že když eh, eh, vydáte nějaké posouzení na základě nějaké zvěstí, aniž byste to tam vyšetřovali. A já bych chtěl odmítnout to, jak tady paní Gomez říkala, že se tam dějí fašistické věci nikdy není možné něco takového vyšknout nebo odsuzovat někoho tímto způsobem. Viděli jsme to dříve eh, za dob, eh, dob komunistů. Předtím, než vynesete od tak prosím proveďte řádné šetření. A to, co jsme tady slyšeli od komise, tak eh, to tu věc objasňuje a myslím si, že to podává řádné hodnocení situace. V Maďarsku minulý rok, nevím, jestli to víte, ale měli jsme novou ústavu, někteří tady také kritizovali, že byla přijata za devět měsíců a my eh, diskutujeme o té nové sml- evropské smlouvě, která bude přijata za hm, třeba šest týdnů a to je také velice důležitý dokument. A v maďarském parlamentu eh, to bylo schváleno eh, 200, eh, 30 zákonů, z nich 30 kardinálních zákonů a eh, to bylo poté, co socialistická strana ta to tam to tam skolapsovalo, eh, pokud jde o rozpočet a eh, zadluženost stoupla 80 a opravdu to bylo katastrofální. Veřejné služby eh, se zcela rozpadly a eh, na ulicích byly různé paramilitární služky, nevojenské složky, protože hm, zkrátka vláda nedokázala zalestit bezpečnost pro občany. Takže to, co se zdědil, eh, já jsem politikem ze strany Fides, takže to, co jsme zdědili, je eh, opravdu strašné. Nebyl to, nebyla to žádná výhra, vyžadovala se to restrukturalizaci. A byla to volba lidu, chtěli velkou změnu a my jsme přijali 230 eh, nových zákonů, 30 kardinálních zákonů a díky tomu jsme vytvořili nový stát, který funguje. Takže to byla naše motivace. Eh, kdyby tady byly pouze eh, ty čtyři nebo pět chyb, které jsme tady viděli, tak bych byl velice potěšen, protože když jsme museli odvést takový velký kus práce za tak krátkou dobu, tak to nemohlo být jinak. A, a eh, tam jsme v pěti nebo šesti případech eh, porušili evropské právo, no tak já si myslím, že tam jsme odvedli dobrou práci. Chtěl bych vás požádat, abyste tuto věc velice pečlivě prošetřili a souhlasím s těmi, kteří říkají, že tento parlament samozřejmě má své vlastní právo pustit se do toho a eh, přijít s vlastním podnětem, ale 90% z těchto zákonů není přeloženo do cizích jazyků a e, ani pře, když to bude přeloženo, tak to neznamená, že pochopíte celý právní systém této země a jak to funguje. Je to velká zodpovědnost pro parlament, aby vynesl takový rozsudek a e, komise může poskytnout pomoc parlamentu v některých specifických věcech. Já vám děkuji, prosím vás o pochopení. Někteří kolegové tady tedy kritizovali eh, Maďarsko za to, že nedodržuje evropské právo. Ale pane Mitchell, když vy nedokážete ani eh, dodržovat eh, tady místní jednací práva, tak jak, jak můžete něco takového vůbec vyslovit? Prosím, pán mě tady osočil, já se musím vyjádřit. Já jsem pouze chtěl připomenout, vážení kolegové, že je mým naprosto konkrétním právem vyjádřit se nejenom k nějakým záměrům nebo k nějakému programu, ale k činům. A proto si myslím, že i Evropský parlament má právo toto vykonat. Máte pravdu, vy jste teď zvyklí na to, že práva nedozržujete. Tak dobrá, teď už nedostane slovo nikdo a na nic. Naopak, vrátím slovo paní Lebel, abychom si mohli vyslechnout její reakce na položené otázky. Paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jistě pochopíte, je složité podrobně odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Já se pokusím o určité seskupení těch hlavních otázek, které zazněly z tohoto výboru Myslím si, že první dotaz, který byl zmíněn mnoha poslanci a poslankyněmi, je, co se vlastně děje. Co by se stalo u kandidátské země, zda by měla jiné zacházení oproti členským státům, které už jsou v Unii. A já si myslím, že fakt, že zde probíhá tato debata a fakt, že příští týden na plenárním zasedání proběhne další debata na tato téma a fakt, že komise opakovaně už od poloviny loňského roku a e, naposledy v prosinci kdy už bylo jasné, že se ty zákony precizují, intervenovala několikrát a parlament intervenovan vám na tu otázku odpovídá. Komise velice jasně říká, že žádný členský stát nemá právo nerespektovat smlouvy, nerespektovat chartu základních práv. A to, co komise nyní dělá, je s cílem zajistit, že se to také nebude dít. Takže to je, myslím, velice jasná odpověď. To se týká stávajících členských států i jakýchkoliv kandidátských zemí. Najdete to v deklaraci místo předsedkyně Redingové z plenárního zasedání z června loňského roku. Řekla, že členské státy samozřejmě mají právo na úpravu svých ústav, na schvalování nových ústav, ale jasně řekla, že tyto ústavy musí odpovídat smlouvám EU, principům EU a chartě základních práv. Takže toto je e, ta idea v rámci které pracujeme. Já zde nevidím žádný rozdíl mezi tím, čeho by chtěl dosáhnout parlament a čeho chce dosáhnout komise. Samozřejmě každá instituce má svou specifickou roli a komise jakožto strážce smluv má roli velice specifickou a může jednat pouze na základě velice podrobných právních analýz. To jsem chtěla zdůraznit. Tyto zákony se provádějí, od, se uplatňují od 1. ledna. Nyní je snad 12. a v mezidobí, vlastně už od prosince, komise velice aktivně pracuje na všech těchto tématech, která jsou velice, velice složitá. Nemůžeme pracovat s konceptem jako silná rodinná podobnost. Musíme pracovat na právním základě, tak abychom zajistili, že komise provede rozhodnutí, které nebude spochybnitelné z právního hlediska. Rovněž všichni akceptujeme, že se nejedná o čistě právnické téma. Je to téma jak právnické, tak téma politické. Pak je zde druhá otázka, která se opakovaně objevovala. Jaký je, totiž jaký je právní základ, na kterém zde stavíme? Při kontrole Eh, harmonizace maďarského práva s právem evropským. Odpověď je na snadě. Eh, pokud jde o otázku odchodu do důchodu u soudců, zde pracujeme podle plnění směrnice 207, 207 05 která se, eh, eh, která se týká nediskriminace v zaměstnání. Pokud jde o eh, justici, to je článek 47 charty, který je velice silně napojen na článek 2 smlouvy. A pokud jde o nezávislost Úřadu na ochranu dat, zde pracujeme s směrnicí o ochraně dat což je z roku 1995. Takže to je ta druhá skupina dotazů, které zazněly. Pak objevila se třetí skupina dotazů, která zněla, co očekáváte od Maďarska. Komise od Maďarska očekává, podobně jako od všech ostatních členských států, očekává plnou harmonizaci s právem EU a plnou harmonizaci s duchem a podstatou smlouvy a charty základních práv. Poté se objevil dotaz znějící, co komise udělá příští týden. Řekněte mi, co komise udělá příští týden. Já vám to říci nemohu, protože komise rozhodne až na základě analýz, které nám budou poskytnuty. A je samozřejmě právo komise rozhodnout se tak, jak se zkrátka bude chtít rozhodnout v tu danou chvíli. Ale co komise dělá do posud? Komise se snaží vyjádřit vážné obavy a e, proto pan Barozo i místo předsedové psali maďarským úřadům, a vyjadřovali se k tomu, co jsme na základě právní analýzy zjistili. A v podstatě to stíháme v rekordním čase. Prv příští týden bude 17. ledna, tyto zákony platí od 1. ledna, což je opravdu rekord. E, rekordní doba, v rámci které komise chce rozhodnout a plně využít, jakožto strážce smluv svých e, pravomocí. A jak víte všichni kolegové, eh, v rámci ochrany smluv může komise spustit i eh, proces eh, proces osočující členské státy z neplnění smluv. Ale opět i to se rozhodne příští týden. Děkujeme paní Lebel za odpovědi a děkujeme za to, že k nám přišla a promluvila. Máme bohužel 30 minut spoždění, takže tuto část rozpravy už končíme a dostáváme se tím pádem okamžitě k poslednímu bodu na dnešní odpoledne. A to je otázka víceletého rámce pro agenturu pro základní práva EU na období 2013 až 2017. E, ponecháme několik minut, aby všichni, kdo chtějí opustit sále, v tichosti opustili. ask uh, the colleagues to take their seats. I, uh... Vážení kolegové, prosím vás, usaďte se nám. All the colleagues, everybody who's in the room. Tímto žádám s dovolením všechny, kdo jsou v místnosti a chtějí se bavit, ať se jdou bavit jinam. My musíme pokračovat s programem. Please take your seats or leave. Kolegové, prosím, buď si sedněte, anebo jděte pryč. So, uh, the last on our... Poslední bod na našem dnešním pořadu jednání je prezentace komise návrhu, eh, návrhu komise pro stanovení víceletého rámce pro agenturu pro základní práva EU na období 2013 až 2017. Podle článku 5 naří, nařízení číslo 168 lomeno 2007 zakládající Evropskou agenturu pro základní práva. E, jsou tematické oblasti aktivity této agentury určovány pětiletým víceletým rámcem. Stávající víceletý rámec e, skončí na konci roku 2012. Cílem tohoto návrhu je stanovení víceletého rámce této agentury na období 2013 až 2017 v souladu s článkem 5 nařízení. Vzhledem k tomu, že zde v podstatě nemáme zpravodaje, dám nyní slovo komisi, aby představila svůj návrh a pokud se někteří kolegové budou chtít přihlásit o slovo, bude to poté možné a poté se k tomuto bodu na pořadu jednání vrátíme, až už budeme zpravodaje mít k tomuto tématu. Takže nyní má slovo komise, aby představila svůj návrh. Prosím. Prezident. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Již jste připomněla kontext. Máte před sebou návrh rozhodnutí rady pro ustanovení víceletého rámce od roku 2013 do roku 2017, jak jste řekla. Týká se to agentury která by měla definovat, každá agentura by měla definovat víceletý rámec v tematické oblasti a v rámci tohoto rámce by dotyčná agentura měla pracovat. Jedná se o to konstatovat tady, že se nejedná o víceletý program. Je to nezávislá agentura, která každoročně stanoví svůj pracovní program. Ale tento pracovní program musí být předurčen určitou tematikou a to je vlastně cílem tohoto návrhu rozhodnutí, který máte na stole definovat na leta 2013 až 2017. Hlavní tematické směry, e, jimiž se bude agentura obírat při své práci. Tento víceletý rámec končí 31. prosince 2012 to znamená, že je, eh, neodmysl, je nutné, aby od 1. ledna 2013 agentura již měla nový víceletý rámec, který bude schválen a který bude operačně schopný. Jaké byly priority pro eh, stanovování tematických cílů při stanovování toho rámce, v němž by agentura měla pracovat? Je tady více prvků, která jsou definována. První prvek je, že agentura musí pracovat na poli kompetence Unie e, a tematické domény se musí samozřejmě nalézat v oblasti této evropské kompetence. Priority e, pro Unii e, musí hrát přitom hlavní roli. Dalším zásadním prvkem je, že tyto tematické demony či priority by měly být také definovány eh, v souvislosti s disponibilními zdroji. Víte, že se nacházíme v období úspor a tudíž je zapotřebí velice dobře definovat tematické oblasti tak, aby agentura nepřekročila svůj rozpočet a tudíž se nemůže také zaobírat všemi doménami a agentura bude soustředit aktivity, své práce a svých údajů, eh, zejména na otázky, které jsou zásadní pro uskutečňování politiky Evropské unie. To znamená, je třeba zohlednit finanční zdroje, to znamená, strategii úspor je rozhodnutí, které stanovila komise. A přidaná hodnota je důležitá pro agenturu. Je také jasné, že agentura by neměla pracovat na tématech, eh, které pojednávají jiné agentury, čili platí tady princip nezdvojování činností. Víte, že agentura zásadních práv má dodávat věrohodné a komparabilní údaje, Eh, zatímco zase agentura pro práci by měla se zaobírat údaji z jiné oblasti. Jak vidíte, tato oblast se tedy je třeba zabránit zdvojení aktivit. Viděli jste jistě v návrhu všechny ty oblasti, já je teď nechci jednu po druhé přečítat, ale je třeba vidět, že tyto tematické oblasti pokrývají oblast spravedlnosti, situaci obětí trestných činů, informační společnost, respektování práva soukromí a ochrona osobních údajů, integrace Romů, policejní spolupráce, justiční spolupráce, práva dětí, potírání diskriminace, otázky imigrace, integrace migrantů a potírání rasismu a xenofobie, což je určitá výzva, která je dána nařízením, kde se práví, že víceletý rámec by se vždy měl také zaobírat zpracováním témat potírání rasismu a xenofobie. Agentura musí pracovat také na tomto poli. Tyto oblasti činnosti byly tedy definovány po konzultování eh, různých občanských eh, společností a je třeba, aby agentura pracovala na těchto klíčových oblastech, aby příliš nerozptilovala svou práci. Ehm, má se zaměřovat na aktuální záležitosti, ale nemůže pracovat na všech polích. Jedním z klíčových prvků, jak jsem řekl, je kontinuita ta naše agent, tato agentura vlastně eh, již docílila určitého uznání, zejména s ohledem na mapování a sběr dat v určitých tématech, eh, například v oblasti nediskriminace. Tady došlo ke zveřejnění velice důležitých studií, které se týkaly eh, například ksenofobie. Čili kontinuita práce v tomto tématu, která patří k prioritám Unie, je jedním z prvků, který ospravedlňuje udržet velký počet témat, která již existovala v bývalých, dřívějších víceletých finančních rámcích. A samozřejmě další stěžení oblastí je zohlednění platnosti Lisabonské smlouvy a tomu se říká právo třetí pilíř, tedy to znamená justiční spolupráce v trestních záležitostech a téma policejní spolupráce. Tady se jedná o oblasti, které až do současnosti nebyly pokryty ve víceletých rámcích, protože agentura nemohla pracovat před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, tady nebyl pro třetí, nebyla pro třetí pilíř platnost komunitárního práva. A to znamená, že nyní agentura již může pracovat také na tématech třetího pilíře. Jedinou překážkou je, aby toto téma bylo skutečně zakotveno, aby to bylo zakotveno v tom víceletém rámci. Je to tematická oblast, tedy policejní spolupráce, která se nyní může rozbírat na základě toho, že bude zakotvena v tom víceletém rámci. Víceletý ramec je stanoven na základě článku 362 EU či 352, promiňte, kde se konstatuje, že agentura musí být založena na určitém právním základě. Bylo to potom určeno eh, judikatorou eh, soudního dvora, který řekl, že je třeba obrátit se na ten článek 352 a proto se právním základem pro víceletý právní rámec stal nyní článek 352. Což nebylo tak pro ty první víceleté rámce, kde mm, nebylo nutné schválení parlamentu. Nyní podle článku 352 eh, tento návrh víceletého plánu musí být předložen také Evropskému parlamentu ke schválení a proto se vám předkládá tento návrh. Jak víte, Agentura pro lidská práva je zásadním a důležitá pro Evropskou unii, zejména s ohledem na dodávání věrnohodných údajů v oblasti lidských práv. Je to nástroj, který je nesmírně důležitý pro určování polí aktivit této agentury a komise je velice spokojena s tím, že může spolupracovat s Evropským parlamentem při vyjednávání tohoto návrhu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you. Uh, Děkuji. Hlásí se o slovo dva kolegové. Nejprve dám slovo panu Mišovi. Eh, při návrhu změny víceletého programu 2007 až 2012 právní služba Evropského parlamentu eh, došla k tomu, aby se také říkal, aby se rozšířilo pole působnosti agentury eh, pro spolupráci v trestních záležitostech a policejních záležitostech, že je potřeba tedy upravit nařízení k této věci. Takže pokaždé, když bude potřeba víceletý eh, program pozměnit, tak je potřeba se vracet k těmto věcem. A potom jsem chtěla zmínit ještě jednu důležitější věc, která souvisí eh, s eh, diskuzí, kterou jsme tady před několika minutami vedli. A agentura se nemůže vyjadřovat k situaci v členském státě, ale musí se vyjadřovat tematicky napříč nebo obecně. A to mi připadá naprosto nepřijatelné, že nemůžeme využít tuto agenturu, pokud jde o situaci v Maďarsku. Samozřejmě musíme eh, s ohledem na to upravit nařízení o vytvoření agentury tak, aby agentura byla konečně nezávislá a autonomní eh, s velkým polem působnosti a tak by mohla být užitečná pro Evropskou unii, především pokud jde o porušení článku 7 smlouvy. Takže eh, ta změna je opravdu velice zásadní a je potřeba, protože pokud tato agentura se nebude moci postarat eh, o to, co se děje v členském státě, tak eh, to nebude užitečné. Není důležité mít statistiky, je důležité, abychom samozřejmě, nebo statistiky jsou důležité, je důležité mít tady takovou transverzální vizi, ale je velmi důležité, aby se mohli vyjadřovat i k tomu, co se děje v členských státech. Thank you, Mr. Michel. Uh... Děkuji. Paní Intfeld. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, polovina eh, přítomných poslanců se budou účastnit této diskuze. Já si myslím, že je škoda, že je nás tady tak málo, protože s ohledem na diskuzi dnes odpoledne bych chtěla říci, a chtěla bych říci, že si velice oceňuji to, jak se to tady předsedala. Já tady nesouhlasím eh, s panem Michelem. Ta diskuze, která probíhala dnes odpoledne a také s ohledem eh, na vše, o čem jsme tady diskutovali v souvislosti s Romy, geji, eh, tedy o všech různých těch porušování práv v členských státech, tak tady v tom by tato agentura měla hrát klíčovou úlohu a já si myslím, že by si to zasloužilo mnohem širší diskuzi, aby tady bylo více poslanců, měli bychom hovořit o jejím mandátu, rámci, ve kterém funguje a také o tom, eh, jak působí, protože Eh, pokud oficiálně, když jsme se oficiálně za Evropský parlament eh, obrátili na tuto agenturu a vyzvali jsme ji, aby vydala roční zprávu eh, o svobodě médií ve všech členských státech, tak ta agentura odmítla protože poukázala na to, že nemá pravomoci v této oblasti a nemá prostředky k tomuto učinit což je samozřejmě nerelevantní, pokud nemají ani mandát. Takže to bylo odmítnutí a stejně jako man Michel jsem si i já přála mít agenturu pro základní práva, která eh, bude moci diskutovat o základních právech a já doufám, že teď máme možnost tu agenturu upravit tak, aby to tak bylo. Díky, Sofie. Nikdo další se nehlásí o slovo. Dobrá, proto má opět slovo komise. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl jsem možná dospět k vyjasnění toho, co tady zaznělo a co je dost důležité. Je třeba rozlišovat velice dobře v debatě nad tímto návrhem, který se týká rámce, který determinuje tematické oblasti a druhou otázkou, což je vize, kterou je možno mít v souvislosti s agenturou, že agentura by, mě, zda by agentura měla mít více možností, více mm, moci, ale agentura tady nemůže toto určovat. To přísluší základním, základní legislativě a základním úpravám. Jedná se o hodnocení agentury a to začne ten, tento rok. Bude to hodnocení na základě studie a toto studie bude prováděna ze strany nezávislého orgánu, tak jak se to sluší. A tento nezávislý orgán zpracuje nezávislou studii o hodnocení této agentury a bude to skutečně zpracováváno nezávislými osobami, které nejsou příslušníky členských států. Tato studie bude obsahovat také doporučení. Zřejmě to bude zveřejněno v roce 2013, bude to předloženo komisi, parlamentu a radě s návrhy, co by bylo možno učinit pro zlepšení činnosti agentury. A tady bude prostor pro debatu o tom, zda je třeba nějakým způsobem změnit úkoly, kompetence a tak dále. To, co máme před sebou dnes, není cílem této diskuse. Tady je cílem skutečně soustředit se na ten víceletý rámec, který musí vstoupit v plnost a který musí fungovat od 1. ledna 2013. A a počítá se s tím, že je třeba definovat pouze tematické oblasti, ale nikoliv modifikovat systém práce agentury. Ti, kteří viděli první vyjednávání a paní Galtoví velice dobře, e, debata o činnosti agentury je samozřejmě nesmírně důležitá. E, diskuze již byla velice široká a když se prostě přijelo nařízení, na základě kterého agentura funguje. Je tam také konstatováno, jak bude fungovat hodnotící systém. A právě to hodnocení, jak jsem řekl, bude zveřejněno začátkem roku 2013 a tam bude jistě to pravé místo a prostor diskutovat o tom, co by bylo možno učinit pro zlepšení činnosti agentury, ale rád bych připomněl, že dnes se skutečně jedná o jinou věc. Dnes se jedná o ten víceletý rámec. Děkuji mnohokrát. Uh, and, uh... Dobrá, děkuji. Jsem si jistá, že příště, až už budeme mít zpravodaje a stínové zpravodaje, eh, proběhne daleko živější rozprava o tomto tématu. Každopádně eh, tím pádem jsme hotovi s veškerým naším pořadem jednáním, což znamená, že zbývá oznámit datum příští schůze, konkrétně 23. ledna budeme mít eh, ustavující zasedání od 17.15 do 17.45 a další řádná schůze bude 20. 25. a 26. ledna 2012. Děkuji vám všem za spolupráci a přeji vám hezký večer. Děkuji.